Colleagues, can I bring the meeting to order? Vážení kolegové, budeme začínat. Máte pořád jednání, mohu ho považovat za schválený? Ano, prosím, děkuji. Takže hned mám to potěšení, že vám představím pana Varatka, irského ministra dopravy který teď předsedá Evropské radě pro dopravu, mm, tedy zastupuje irské předsednictví. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dobré odpoledne. Já bych především chtěl poděkovat Brianovi za to, že mám tuto možnost eh, přijít sem opět do Evropského parlamentu, tak jako jsem přišel na začátku našeho období, a to konkrétně do vašeho výrobu. Eh, bezpečnost, růst, to všechno bylo velice důležité pro irské eh, předsednictví a tady se hrá sektororová eh, doprava velice důležitou úlohu, stejně tak jako uplatnění jednotného trhu. Eh, prioritou pro předsednictví v oblasti dopravy bylo podporovat eh, bezpečný, udržitelný typ dopravy v celé Evropě. Současném výboru tak jako i my předsednictví jsme se soustředili na velice důležité body programu, abychom mohli dosáhnout Eh, jasných výsledků. Eh, také nás doplňuje Řecko a eh, Litva, naši kolegové v těch třech předsednictvích, takzvaném triu. A já jsem velice rád, že se nám podařilo dohodnout se o tématu ten, což je velice důležité. To jsou velice složité otázky, velice mm, důležité otázky a jsem rád, že jsme se takto dohodli. Dohodli jsme se, že Eh, budeme eh, apelovat na členské státy, aby eh, řešili otázky účinnosti sítí. Tady je podobě nařízení, což je přímo závazné pro členské státy a myslím, že také to, co je stanoveno v naruč, nařízení, je dosažitelné a je reálné. Vedli jsme jednání o tomto nařízení, což vede k určitým změnám v infrastruktuře na nadcházejících 30 let. Chtěl bych pozdravit oba spolu zpravodaje, kteří na tom pracují a kteří eh, se tady pustili do toho složitého dlouhého procesu. Setkal jsem se opět během polední přestávky se spolu zpravodaji a je vidět, že z obou stran je tady vůle postupovat co nejrychleji v těchto posledních dnech irského předsednictví. Eh, dále mm, někde jsme také eh, dosáhli trošku méně, než jsme čekali. Museli jsme eh, nově orientovat cíle. V oblasti dopravy se nám podařilo dohodnout na 99% všech článků a jsou tady některé velice klíčové body, takové horké body. Rozpočet pro dopravu bude náležitě schválen, to je tak, jak to odpovídá našim ambicím a také mm, pokynům. Vedeme také eh, rozhovor s panem Rike a s dalšími dvěma spolupracovníky z výboru ITRE během celých těchto měsíců, abychom eh, dosáhli jasných matatelných výsledků v této oblasti. Jak víte, eh, pan Kalas také pracuje na těchto návrzích od toho, co jsme se naposled setkali. Je to priorita i pro nás, zejména z hlediska dopadu na konkurenceschopnost v oblasti železnice. Eh, důležité je říci, že minulý týden Rada pro dopravu podpořila hlavní body, klíčové body eh, tohoto balíčku, zejména příslušnou směrnici. Vzhledem k tomu, eh, jak složitý je to soubor opatření, tak je důležité zdůraznit, že je třeba vytvořit takový úhelný kámen, od kterého se budou odvíjet další předpisy týkající se železniční dopravy. Dále sledujeme také, jak diskutuje váš eh, výbor o tomto balíčku. Je tady šest zpravodajů, kteří předkládají eh, své návrhy ehm, eh, v červenci. Chceme, aby se trošku zrychlili, odsrychlo odstraňování některých administrativních a technických překážek a aby se také infrastruktura i vozový park na železnici rychle uspůsobily. Tady z národních eh, bezpečnostních orgánů by se pravomoce převedly v celém tomto procesu eh, na společný orgán pro bezpečnost. Důležité je, aby se zajistila vysoká úroveň bezpečnosti na železnici. Všeobecný přístup tady zúrazňuje klíčové body návrhu komise, zejména pokud jde o harmonizaci eh, postupů, kritérií, časových harmonogramů a podobně. Ustanovení eh, tady umožňují eh, vytvoření jednotného evropského systému. Eh, je také důležité, jak to dále projedná rada a jak se připraví další dohody. Agentura by měla mít náležitý počet pracovníků a také dohodu o spolupráci s národními bezpečnostními orgány. Eh, nový postup eh, povolení eh, a další součásti předpisu to doplňují. Mělo by to poskytnout jistou flexibilitu členským státům protože by se vlastně všecko rozhodlo, schválilo na základě žádosti podané pouze v jednom státě. E, národní bezpečnostní orgány takto budou spolupracovat s příslušnou agenturou. Soustředujeme se na e, zejména snižování nákladu a odstraňování administrativní zátěže bez dopadu, negativního dopadu na bezpečnost je tehdy další nařízení o tachografech eh, projednávané v parlamentu i eh, v radě, eh, aby bylo možné zabránit podvodům, aby se tedy také podpořila bezpečnost i hospodářská soutěž v silniční dopravě, nákladní silniční dopravě. A tady čekáme výsledky v této velice důležité části předpisů. Pozemní doprava. Minulý týden jsme eh, tedy jednali o posledních součástích celého balíčku. Eh, bude pak na následném předsednictví na Litvě, aby dále jednala o tomto balíčku. Eh, tři zpravodajové pracují velmi intenzivně souběžně na všech těchto tématech. Mm, takografy, silnější doprava další, všechno má za cíl zlepšit bezpečnost na eh, silnicích. Eh, je to výsledek našeho kolektivního úsilí. Eh, silniční Bezpečnost je tady velice důležitým bodem, jak jsme zdůraznili na setkání v Dublinu. Chceme toto věc zdůraznit také na mezinárodní úrovni. Eh, tento a důležitý aspekt silniční eh, bezpečnosti. Jsem velice rád, že mohu konstatovat, že tady byla účast také z výboru pro dopravu na této naší konferenci v Dublinu a e, že důležitost bezpečnosti na silnici zdůraznil také zasedání e, březnové rady. Dále můžeme hovořit o námořní úmluvě, e, která je také velmi důležitá. Je důležité, aby Evropská unie tady byla vedoucí silou při stanovování podmínek námořní dopravy. Směrnice o státu vlajky Eh, která umožňuje eh, dohlížet, na, eh, dohlížet a monitorovat respektování všech těchto ustanovení. Je tady důležité. Dále další směrnice, která žádá, aby všechny lodě, kteří, které přistanou v přístavech Evropské unie, byly podrobeny příslušným technickým prohlídkám. Tady byl zpravodajem Brian a já jsem mu velice vděčný za jeho úsilí a snahu dosáhnout dohody a mm, myslím, že to byly velice živé diskuse, ale nakonec byly velmi konstruktivní. E, paní Beres e, vedla zase jednání o státu vlajky a také jí děkuji velice za spolupráci. Eh, je to velice důležitý předpoklad pro námořní nákladní dopravu. V srpnu tohoto roku eh, bude, eh, dojde k další etapě a jsem velice rád, že další předsednictví tomu bude věnovat. Mnoho členských států se také zaměřuje na přeskum směrnice o námořní dopravě. Chci tedy zdůraznit, že členské státy opravdu pracují velice intenzivně, aby splnili všechny tyto body. Je tady celá řada dalších velice důležitých bodů, které také potřebují další pokroku, například dohoda o směrnici o rekreačních plavidlech, eh, i když to mm, tady není eh, příslušný výbor k tomuto tématu, myslím, že eh, přece jen je důležité zdůraznit, že chceme, aby se zlepšily podmínky i v této oblasti a také se zlepšily konkurenceschopnost evropských výrobců těchto plavidel. Na radě v Lucembursku jsme tedy hovořili dále o harmonizovaných standardech na první pohled je to velice technické a trošku možná i abstraktní, nicméně má to velice přímý dopad zejména na rozvoj strategie Eh, Evropa má vedoucí lohu v celé řadě zajíření. Je to důležitý aspekt pro vytváření pracovních míst a výzkum a vývoj tady hrají velice důležitou úlohu. Eh, chceme podporovat dobré fungování vnitřního trhu a eh, chceme mít záruku, že budou také respektována bezpečnostní opatření Eh, také v této věci začnou jednání v parlamentu já vím, že výbor má velký zájem na integrované námořní politice. E, také pro irskou, irské předsednictví je to velkou prioritou a chceme mít námořní strategii pro Atlantický oceán. E, komise, výbor regionu a také parlament se na tom velmi podílejí. 23. E, května proběhlo setkání, které se týkalo pobřežních Eh, oblastí a eh, zdůrazňuje modrou ekonomiku eh, v atlantické oblasti. Dále návrh směrnice o námořním plánování bylo předloženo v Ček v březnu parlamentu i radě. Probíhá diskuse na tomto návrhu a bude pokračovat za nového litevského předsednictví. Eh, tomu se věnuje zpravodajka Gesine Meissner. Dále budoucí evropský satelitní navigační systém. Tady máme dohodu s parlamentem a také nařízení o financování eh, Galileo. Eh, tuto věc zpracovává příslušný výbor ITRE, ale samozřejmě je tady také důležitý názor i výboru pro dopravu. Pan Marinesko z tohoto výboru si zasloužíme poděkování za práci na tomto bodě. Cílem nařízení je stanovit si finanční rámec a správní rámec pro evropské programy satelitní navigace pro eh, období až do konce roku 2020 a to až bude dohodnut samozřejmě celý balíček eh, víceletého finančního rámce. Dále je tady eh, podpora novému nařízení od komise eh, pro bezpečnost řízení leteckého provozu. To je také velice důležité, aby to mohlo přispívat k dobrým bezpečným systémům řízení leteckého provozu. Hlavní aspekt je snížit eh, počet eh, technických incidentů v letecké dopravě a napravit ještě některé nedostatky v oblasti bezpečnosti. Jak ukazují předpovědi eh, leteckého provazu, do roku 2030 se má asi zdvojnásobit počet letů. A to je tedy třeba, aby s takto rostoucím objemem letecké dopravy se udržela bezpečnost. Litva převezme tento Eh, návrh a bude ho dále zpracovávat. Where was I? Um, uh, uh, Litva převezme tento návrh do další fáze vyjednávání a jsem si jist, že váš zpravodaj, teda zpravodajka, paní De Beirak, má stejný názor, pokud jde o význam této legislativy z pohledu letecké dopravy. Rovněž jsme zahájili minulý týden diskuze o nových, novém návrhu komise o právech cestujících. Podporujeme cíle tohoto návrhu, to znamená, letecké společnosti musí respektovat vysokou míru ochrany eh, práv cestujících a také musíme vzít do úvahy ale i finanční dopady pro sektor letectví a zajistit, že letecké společnosti budou provozovat vše za harmonizovaných podmínek trhu. Návrh se snaží vysvětlit některé šedé zóny, zóny stávajícího aktu, a to znamená zavést nové standardy aplikace zákona, také i Cílem je i, eh, i zlepšit systém podávání reklamací stížností, nastoluje i rovnováhu, pokud jde o náklady, eh, poněvadž eh, některé požadavky byly velkým břemenem pro letecké společnosti, také i zavádí detailnější pravidla, pokud jde o stávající práva jako právo na informaci, pomoc a kompenzaci, navrhuje i nová práva jako zařízení pro mobilitu. A minulý týden návrh komise, který se týká jednotného evropského nebe, bohužel přišel příliš pozdě pro nás, ale vím, že je to velice zajímavé téma, téma pro váš výbor a budeme se tomu intenzivně věnovat v příštích dnech. A pokud je o Evropský rok občanství, tak tento návrh má určitě velký význam pro občany zde i e, my se, my e, tedy to předáme litevskému předsednictví a jak již bylo řečeno ve výboru, e, zpravodajem je, je kolega Bach a paralelně tedy se jedná. Také i vyjednáváme o další důležité agentě v radě, potenciálně velice prospěšná a to je Eh, otázka paliv. To má samozřejmě velký dopad na snižování fosilních paliv a jde o to, aby trh začal více používat alternativní paliva. Tento návrh je mm, velice důležitý především pro eh, otázku obnovitelných zdrojů a především se zaměřuje eh, na elektrická vozidla, která se budou podporovat v infrastruktuře a mm, existují v radě určité odlišné názory ohledně některých aspektů, především pokud jde o náklady, termíny a e, v přílohách. Také i tam jsou určité validní otázky, které třeba zvážit a především co se týče norem standardů a technologií, e, které se pořád ještě vyvíjí. A tento návrh podle mě je důležitý pro budoucnost dopravy v Evropě a já myslím, že zde máme velice dobrou pozici. Pán Fedanza eh, tlačí na tento návrh eh, a eh, i probíhají určité důležité diskuze, které budete vlastně podnikat i dnes i zítra. Litevští partneři také si toto stanovili jako prioritu, což mě těší. Dále mm, jsme se zabývali dalšími agendami, kde jsme dosáhli určitého pokroku, ale bohužel nebyl takový, jaký jsme chtěli jako letecký nebo letišní balíček, jak víte, zde došlo k politickému postoji v radě již v prosinci, ale pozice parlamentu k celému balíčku ta nám byla sdělena až v polovině dubna, což znamená, že jsme neměli čas to prohlasovat a především i další, eh, eh, další agendy jako TNT a CEF také jsme nemohli eh, odsouhlasit, jak jsme chtěli. Potom bezpečnost námořní dopravy, potom iniciativa Blue Belt a potom letecký sektor, Joint Understanding a Cezar. To jsou zatím návrhy, které, na kterých komise ještě pracuje, ale velice brzy je zveřejní. Závěrem dovolte něco k cestovnímu ruchu, což je velice důležitá součást vašich kompetencí. Turismus, to podporuje ekonomickou činnost, zaměstnanost v celé EU a i Ehm, samozřejmě často je to důležité pro ty, kteří nemají jiné příležitosti. Zde kvituji s, úspěchem eh, i eh, pokrok, který se týká programu podpory eh, cestovního ruchu, protože to je motor pro pracovní místa. Moji kolegové, ministr pro podnikání, inovace a sociální věci, se hodně této tematice věnoval i mm, pracuje nadále pracovní skupina pro cestovní ruch. Já vím, že členské státy byly v Dubnu pozvány na zajímavou konferenci, která propojila otázku památkové péče a cestovního ruchu a jak se lze ponaučit z mezinárodní scény, to znamená, jak památky mohou podporovat cestovní ruch. Dámy a pánové, to byl velice rychlý přehled o e, úspěších a bilanci našich pěti a půl měsíců. A zde máme šest tedy eh, eh, eh, agent, které se týkají dopravy a na pěti jsme se dohodli v radě. Vím, že čas hraje proti nám, ale mm, litevské předsednictví má moji důvěru a doufám, že naváže tam, kde jsme skončili. Stanovili jsme si velice ambiciozní program, snažili jsme se zaměřit se na mm, pragmatický, profesionální přístup a velice si cením spolupráce, kterou jsme měli s vaším výborem a s vašimi zpravodaji v těchto klíčových agendách. Především chci poděkovat sekretariátu vašeho výboru a děkuji za velice profesionální součinnost během našeho předsednictví. Děkuji a těším se na vaše otázky a připomínky. Děkuji. Děkuji. Než Eh, dám slovo koordinátorům, tak já bych chtěl osobně poděkovat vám a samozřejmě i vašim eh, zaměstnancům až stálemu, stálemu eh, zastoupení. Ano, diskuze byla vždycky velice živá, to je pravda a určitě třeba i samozřejmě, když to platí pro vás, když vy spojíte tedy eh, eh, jaksi eh, řecké nasazení s anglickým, takže jste se tomu velice aktivně věnoval a děkuji tedy vám i vašemu zastoupení a koordinátoři tři minuty, potom pan Tykaj. A další, chceš někdo další slovo z těch, kromě těch, které jsem vyjmenoval, dobře, takže začneme panem Grošem za EPP 3 minuty Matěj. No. Äh, děkuji, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat eh, za eh, eh, zprávu pana ministra. Je to vlastně již taková tradice, že vždycky malá země plní úspěšně své úkoly, za to vám děkuji. Váš program, jak jste správně řekl, byl velice ambiciozní a mm, zhostili jste se ho velice dobře, aspoň my v parlamentu jsme nabili dojmu, že rada se ale snaží spíše eh, vždycky eh, dělat věci doma v členských státech a ne společně zde, ne společně zde, abyste se právě snažil o to, aby se pracoval společně. Potom connecting facilities a eh, tedy ty, to propojení a transevropské sítě. Já myslím, že zde došlo k určitému pokroku. Doufám, že to všechno skončí tak, jak má. A to především ale e, je otázka ještě několika příštích let. Určitě to je věc, která bude velice důležitá pro evropskou ekonomiku a mobilitu. A to je takový hezký příklad evropské politiky. To tež platí pro železniční balíček. Když e, si pomyslíte, že pokud bude e, přijat, tak dojde k posílení pracovních příležitostí díky větší mobilitě. A my ale chceme, aby to skutečně byl balíček, balíček, který eh, začne otázkou interoperability technologií, protože pokud to nebude odsouhlaseno jako balíček, tak to nebude mít takový smysl. A teď handlingové, tedy pozemní služby na letištích, sloty a, a a eh, hluk na letištích, eh, takže mm, doufáme, že eh, se tímto balíčkem začne rada zabývat co nejdříve. A ještě stejně bych chtěl zdůraznit, že eh, my eh, bychom byli dali přednost jednotnému evropskému nebi a zde co dnes, ale vidíme, že e, v podstatě nedošlo ke zlepšení efektivity, takže takový signál chceme vyslat radě, tedy větší efektivita. A e, důvěryhodnost vaší práce a naší práce je spíše otázka toho, o čem se rozhoduje dnes. Takže také jste hovořil o bezpečnosti, efektivity, efektivitě na mořích, tedy Eh, mm, námořní doprava. Já myslím, že jste to zdůraznil velice správně, stejně jako další oblasti a závěrem chci poděkovat za vaši práci a určitě i naši mý kolegové eh, změní další body. Děkuji. Socialista demokraté tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla poděkovat panu ministrovi a celému jeho týmu za vynikající práci. I když věci ještě nejsou všechny hotové, eh, zbývá tady ještě eh, půl měsíce a to ještě se může stát mnoho věcí za půl měsíce. Jistě využijete ještě těch dvou týdnů a budete ehm, se snažit eh, posunout další témata jako Connecting Europe Facility. Zítra má proběhnout trialog a já věřím, že se nám podaří dospět k dohodě. Máme dohodu u pokynů pro mm, TEN, pro eh, tyto transevropské sítě TEN. A díky tomu můžeme eh, schválit celou řadu důležitých opatření. Ale co je ještě důležitější podle mého názoru, to je eh, celá ta rozpočtová obálka, kterou bude mít Evropská unie k dispozici, aby mohla skutečně investovat do těchto sítí. Nemusím jistě ani říkat, že se Eh, počítáme s vámi, že budete tlačit na nejvyšší představitele státu a vlád, aby rozpočet eh, pro tyto věci byl opravdu eh, dostatečný. Bohužel zatím nemáme dobré signály. A také bych chtěl ještě upozornit na některé důležité věci, jako tachografy, kontrola palubní desky, stavu palubní desky a také další věci, kde bylo dosaženo pokroku, velkého pokroku. Myslím, že v nejbližších měsících bude třeba, abychom zrychlili rytmus u těch hlavních os. Pokud je o leteckou dopravu, správně jste řekl, že v parlamentu jsme měli určité spoždění u těch handlingových služeb na letištích a no, teď už máme pozici, naši vyjednávači mají mandát, vy máte také pozici rady a nic už nebrání tomu, abychom se pustili do co nejrychleji do jednání. Pokud je o práva cestujících. Tady jsou také důležité aspekty, o kterých jste se zmínil. A myslím, že i tady musíme co nejrychleji vnést jasné světlo pro eh, cestující. To je věc, která se týká všech, pane předsedo. A já myslím, že dobrá, transparentní legislativa, která bude dobře vysvětlena, to je zásadně důležité. Také chci zopakovat, co řekl náš kolega o The Single European Sky my v Evropském parlamentu eh, litujeme, že přísliby, které tady byly celou řadu let, nebyly naplněny. A proto žádáme, aby došlo ke konkrétnímu pokroku přímo v terénu. Protože to přinese velké uh, Eh, úspory pro tento obor, ale také pro cestující i pro životní prostředí. A poslední bod, který chci zdůraznit, to je čtvrtý železniční balíček. Tady došlo k dobrému pokroku u interoperability, ale ještě zbývá hodně práce eh, můžete se spolehnout na naši konstruktivní spolupráci, ale je to velice důležité téma, aby železnice opravdu dobře jezdily. A není za liberály paní Meissner. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, za eh, schrnutí eh, činnosti vašeho předsednictví Rady EU, které brzy skončí. Chci poděkovat i za liberál. Bylo to již řečeno, Irsko není žádná velké velká země, ale při vyjednávání bylo na vás vidět, že jste již velmi zkušenou zemí. V trialozích se to velmi projevilo a mnoho z nás eh, do vás sázelo mnoho naděje a doufali jsme, že vaše předsednictví mnohé věci pozitivně ukončíte a v mnoha aspektech se to potvrdilo. My samozřejmě eh, co se týče transevropských sítí a nástroje Connective Europe, máme v našich hlavách ty též úvahy jako vy. Já jsem tady v první legislativní období v parlamentu, ale poprvé zažívám, že veškeré frakce eh, veškeré frakce byly toho názoru, že návrh komise je dobrý, že je dobré, abychom tady měli nějaký přeshraniční evropskou dopravivní sítě, eh, ty trialogy jsou téměř hotové, a jistě by bylo optimální, kdyby se nám podařilo ve víceletém finančním rámci na to vyhradit co možná nejvíce peněz. Ten krásný plán na zlepšení evropské infrastruktury samozřejmě zásadně závisí od financování. Železniční palíček také půjde směrem evropský prostor či Team Power. Ale to jsou již témata, kterým se budou jmenovat litevci. Co se týče digitálního tachografu, tam jsem sama byla zúčastněna, tam se nám, nebyli jsme z toho příliš častí, protože se nám nepodařilo prosadit vše, co jsme chtěli jako parlamentu, ale vím, že vy jakožto hlavní vyjednávač samozřejmě můžete přistoupit pouze na to, eh, co jste obdržel v rámci mandátu od rady. Ale my bychom si prostě bývali představovali, že by se rada mohla pohnout více. Co se týče národní, námořní oblasti, to je něco, o co se velmi zajímá, protože pocházím ze severního Německa, z pobřežní oblasti. Vy se hovořili se taky Bluebird, to za vaše předsednictví velmi pokročilo, ta kontrola přístavu, i o tom se hovořil. A tady mám konkrétní dotaz, a to protože jste řekli, že co se týče mořského územního uspořádání, až jsem zpravodajka, eh, tak diskuze byly již zahájeny k tomuto tématu a mě by zajímala pozice vašeho předsednictví předsednictví. A jako poslední věc, a tady se dostávám do vzduchu, a to je ten eh, letištní balíček. Tady je škoda, že se nám nepodařilo pohnout se dál. Bylo by bývalo pěkné, kdyby se nám to bývalo podařilo, ale Eh, co je pro mě ještě důležitější, protože je, je důležité to vidět v celkové souvislosti, to je to jednotné evropské nebe. Tam jsme se nekázali vůbec pohnout, to není ani až tak eh, vinou Irska, hlavně Německa, eh, tak tomu prostě jet, ale navzory tomu všichni se musí chytnout za nos, jak říkal Matěj Groš, když člověk něco podepíše, tak za to také musí bojovat. Potřebujeme jednotné evropské nebe s letnickým balíčkem a s tím SES. E prosím, zasazujte se o to v budoucnu. Za zeleně pan Michal Krámer. Ano, Pane ministře, děkuji mnohokrát za váš projev. My samozřejmě jsme si vědomi toho, že zde zastupujete celou radu, ne pouze Irsko či sám sebe. V zásadě jsme byli se v spolupráci s vaším předsednictvím spokojeni s radou, ale vidíme tam deficity. Právě se tady hovořilo o jednotném evropském nebi. Já pocházím z Německa a pro mě je neuvěřitelné, jak eh, některé země pomocí těch nových dostávají peníze, mohou redukovat personál, snižují emise a vlastně let se tím stává levnější. Je to tedy situace win-win, kde každý získá a nikdo to ovšem nerealizuje. A přitom to bylo podepsáno, takže je to v podstatě porušení práva. Není možné zavádět řádné zákony v Evropě, prostě to podepsat, ale když se to pak někomu nejíbí, tak říci, Eh, no a my jsme to sice podepsali, ale já za to nemůžu, za to mohou eh, ostatní, já to tak dělat nechci. Toto vše podkopává autoritu Evropské unii. A proto na vás apeluji zejména Německo, ale i na ostatní země, které i nadále bojkotují ty FAPSy, apeluji na ně, že je nutné to realizovat a že není možné to dále měnit. Druhá záležitost, to samozřejmě souvisí s financemi přes transevropskými stěmi a nástrojem Connecting Europe na propojení Evropy. V minulém finančním období se parlament a komise rozhodli, že chce pro transevropské sítě 20 miliard eur. Rada to stlačila na 8 miliard, ale nebyl seškrtán ani jeden jediný projekt. Ty zůstaly veškeré tak, jak byly. A pak dokonce e, e, přišly některé z v polkové země v e, Německu a říkali, máme příliš málo peněz, Evropská unie nám musí pomoci, takže oni to nejdřív stlačí na třetinu a pak sami chtějí další peníze, tak toto fungovat nemůže. Byli jsme pod velkým časovým tlakem a abych byl zdvořilý, ty termíny byly někdy suboptimální. Například paralelně se schůzí výboru či plenární zasedání jsme večer předem dostali k dispozici dokumenty a druhý den jsme o tom měli diskutovat. To možné není, já to chápu, urské předsednictví to chce uzavřít, ale musím podotknout, že ten, kdo vede ty transevropské evropské sítě a nástroj Connecting Europe má můj ohromný respekt, eh, vyřiďte mu to. Ale co se mi nelíbilo, neměli jsme čas prohovořit a posoudit ty konkrétní projekty. Byli jsme v situaci, kdy my jako parlament jsme to dodrželi. Věděli jsme, že chceme ty projekty, že tady je problém s financemi, ale rada přišla každý den s novými návrhy a zejména, protože se vyznám trochu v Německu, nakonec přišli se 27 důležitými evropskými přístavy, například Flösheim a další, vy je jistě znáte, ale já jsem o nich v životě neslyšel. A my jsme to tam museli zařadit do toho, zahrnout. A my jsme si jako parlament připadali, abych byl obezřetný s volbou svých slov, Připadali jsme si, že jste nás poněkud obešli. Takže prosím, vyřeďte to, v budoucnu si to líbit nenecháme. Každý si může tady napsat nějaký nákupní lístek, kam si dá svá přání, ale když na to nejsou peníze, když nejsou peníze na to ani co už je dohodnuto, tak se to těžko bude realizovat. Pane Foste, ano, děkuji, pane ministře, za toto zprávu. E, tady je jedna věc, o které právě hovořil Michael a myslím, že to je těžké pro členské státy. E, myslím, že všichni jsou prostě příliš ambiciozní a někdy méně znamená více. Musíme se možná soustředit na méně projektů a to by možná pak lépe fungovalo. Ono je ostatně e, i velká zátěž na členských státech, na sekretariátu a na všech zúčastněných. Eh, irské eh, předsednictví se snažilo eh, soustředit na ty nejdůležitější body, to je samozřejmě velmi dobře. Rozhodně vítám to, že rada dospěla k dohodě u tachografu. To je velice důležité. Je, mně se tedy velmi ulevilo, že došlo k tomuto pokroku, protože mě tom také velmi záleží. Já jsem také velice ráda, že jste dohodlo, dohodlo Galileo, protože jsem místo předsedkyní eh, skupiny, která se tímto zabývá, takže to bude opravdu také velice dobré. Pokud jde o eh, leteckou dopravu. Před deseti lety jsem byla zpravodajkou o takovéhoto tématu a tehdy jsme velice Spojené království, Irsko a některé další členské státy zdůrazňovaly, jak je tady velice důležité vyjasnit eh, všechny tyto věci, že tady nesmí být ovšem na druhé straně příliš eh, preskriptivní. Eh, otázka tedy eh, europeanská je, já myslím, že tady Irsko bude určitě se této věci náležitě věnovat. Je zásadně důležité, abychom Eh, odblokovali eh, tyto věci, aby se technologie jasně prosadila. To je opravdu výhodné pro všechny zúčastněné a je důležité, abychom tom pokročili dále. Nemůžeme eh, prostě dovolit ty problémy v letectví, které nastaly minulý týden, například ve Francii a v některých dalších zemích. Před deseti lety všechny členské státy podepsaly Europe, Single European Sky, takže teď je třeba třeba tyto věci na základě technologických pokroků opravdu jasně prosadit a to ve všech členských státech. Já velice podporuji vaši pozici v této věci. To mě ještě přivádí k tomu balíčku o letištích. E, já, e, můj názor byl, že je to ztráta času pro všechny, že nepotřebujeme takovou, e, takový balíček o letištích. Celé před, předpisy směrnice o slotech fungovala velice dobře. A nebylo tady potřeba tady zavádět nějaký další složitý balíček, prostě tím to celé končilo. Otázka hlučnosti společnosti. Ano, tady také se uh, My jsme prostě eh, se ještě pustili do eh, handlingu, tedy manipulace na letištích a uh, otázka počtu firm handlingu na letištích, jako třeba ve Frankfurtu a podobně. Já myslím, že to členské státy nepotřebují, aby se do tohoto pouštěla komise. Já tedy opravdu v této věci mě nevadí, že jste nedokázali pokročit k nějaké celkové dohodě dohodě. A dále se dostávám eh, k některým již závěrečným bodům a řekla bych, eh, že pardon, 261 práva eh, mm, cestujících. Ano, tady určitě potřebujeme vyjasnění u takových věcí, jako, jsou, eh, jako je vulkanický eh, popel a podobně. Máme některé letecké dopravce, které opravdu, kteří opravdu odvádějí velice dobrou práci. To musí být tedy skutečně velice vyvážené. Je to skutečně věc, kterou musíme dotáhnout do konce. Takže děkuji ze skupiny ECO, že tedy ECR, že eh, se v těchto věcech opravdu budeme dále snažit kontaktovat. Děkuji. Paní Tykau na dvě minuty. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat eh, zástupci předsednictví za projev a já bych zmínila eh, nařízení o digitálních tachografech a využila bych příležitosti a poděkovala bych irskému předsednictví v radě za angažovanost kterou projevovalo při vyjednávání a i poděkovat za práci. To je vlastně již čtvrté předsednictví, se kterým jsem mohla vyjednávat a díky odhodlání irského předsednictví a díky pozitivnímu přístupu k této agendě, tak se nám podařilo se dohodnout. Také chci poděkovat především eh, eh, vašemu zastoupení, především paní Annemarie Smith i stínovému zpravodaji a i osobně děkuji za pracovníkům eh, politických skupin parlamentu a sekretariátu našeho výboru. Dohoda, ke které jsme dospěli, je dobrá dohoda a ještě jednou děkuji za vaše odhodlání Eh, se kterým jste přistupovali k vyjednávání a děkuji, že jsme mohli uzavřít tuto agendu, která je politicky i technicky citlivá. Děkuji. Děkuji. Pan Kumucakos. Dvě minuty, prosím. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane ministře, chtěl bych vás nejdříve zde na výbor pro dopadu srdečně přivítat. A nyní bych i hned přistoupil k tomu, že vám poblahopřeji a to ze dvou důvodů. Za prvé, vše naznačuje tomu, že máte za sebou velmi produktivní a efektivní období, období vašeho předsednictví v oblasti dopravy. A za druhé vám chci poblahopřát proto, protože jste práci vedli vždy tak, že se odehrávala v ovzduší respektu a uznání důležité úlohy Evropského parlamentu jakožto kolegislativce. Spolupráci s parlamentem jsem zažil osobně, protože jsem zpravodajem pro pokyny, pro hlavní směry pro transevropské sítě a byla to velice intenzivní a úspěšná spolupráce. A zde bych eh, rád zmínil dvě skupiny osob. To byla skupina Michaela Hartra a pak eh, skupina mon- paní Moniky Volint, ty podporovali naše předsednictví. Eh, zmínil jste již, že ty hlavní směry pro transevropské sítě byly úspěšné. Dosáhli jsme dohody a myslím si, že tato dohoda bude potvrzena bez velkých překvapení. A to na jedné z dalších plenárních zasedání parlamentu ve Štrasburku. Myslím, že se tady jedná eh, o skutečně politické úspěchy. Úspěchy transevropské dopravní sítě jsou skutečně nesmírně důležitým plánem pro rozvoj Evropy. Jde tam o hospodářský růst, zaměstnanost. V Evropě, ve které bohužel máme 20 milionů nezaměstnaných, zejména mladé lidi. Hlavní směry pro transevropské dopravní sítě Avšak zůstávají pouze snem. Snem, pokud nebudeme mít rozumný výsledek u toho odpovídajícího nástroje, u CEFu. A proto musíte učinit vše, co je ve vašich silách, abychom brzy měli i u CEFu dobrou dohodu. Ale to jsou pouze texty na papíře. Pak potřebujeme realizaci, uplatňování a k tomu je třeba politická vůle a doufám, že budete mít i po skončení vašeho předsednictví. Děkuji a v neposlední řadě pan Higgins dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, když jsem poslouchal celou toto dospravu, že také vidíte, pane ministře, že tady těch šest měsíců vašeho předsednictví bylo velice důležité. Pro, myslím, že eh, Irsko je malá země, eh, a už měla několikeré předsednictví, eh, které vždy prokázalo, že se Irsko pouští do těchto jednání. Je to velice důležité. Eh, otázka, kdy se eh, dohodli, v kterých konkrétních datech bylo dohodnuto, bylo dohodnuto mm, o třech důležitých předpisech, také jednání s Spravodaji, ano, skutečně to bylo velice dobré jednání pan Smith, paní Tykau a další. Já bych jako stínový zpravodaj eh, řekl, že eh, stínový eh, zpravodaj, podobně jako třeba stínový ministr či ministr, dělají velkou práci. Ano, bylo to někdy opravdu složité. Pokud je o tachografii. Eh, paní Meissner to řekla velice dobře. Nedostali jsme všechno. Mm, to není asi ani možné, ale rozhodně situace lepší, než byla předtím. Vidíme eh, otázky závazků, výjimek eh, a také kontrolu těchto zařízení díky velice důležitému dohodě, ke které došlo 4. května. Ano, to byla odvedena velice dobrá práce, já vám za to děkuji. A, a Teď přibere předsednictví Litva a já přeju litevskému ministru dopravy, eh, aby za těch 13 dní, kdy převezme tuto záležitost, aby byl opravdu velice ambiciozní, aby byl velice tvrdý. Velice se těšíme na jeho předsednictví a myslím, že rozhodně ehm, se ujme této práce po vás, tedy po někom, kdo věděl, co chce. Děkuji vám ještě jednou, eh, pane ministře, i celému vašemu týmu. Děkuji. Higgins, I didn't bring the hammer. Pane Higginsi, takže eh, ani jsem eh, nepotřeboval tady kladívko. Pane a paní Jäger eh, z komise. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji, eh, že jste dali komisi slovo a chtěla bych využít příležitosti a skutečně vřele poděkovat irskému předsednictví, panu ministrovi a celému týmu, který jste byl zmíněn. Děkuji za posledních šest měsíců, kdy skutečně eh, jsme eh, kvitovali s uspokojením vaši tvrdou práci. Jak jste řekl, začali jsme s TNT a vaše tvrdá práce byla zásadní pro to, abychom se dohodli se spoluzákonodárci a v podstatě již to bylo druhé irské předsednictví, které se snaží se dohodnout na ten té, pokud si pamatuju, tak to byl váš úkol v roce 2004 a vám se to i mm, podařilo prostávající hlavní směry, které se týkají TNT. A i jsme udělali podstatný pokrok, eh, pokud jde o CEF a ještě eh, zbývají další dvě schůzky, aby se to uzavřelo a takže úspěch se rysuje velice konkrétně a mm, také i dvě dohody o MLC a potom tachografy a potom obecný přístup, eh, který byl dohodnut v Radě dopravy, takže děkujeme i eh, skutečně mm, děkujeme za to, co jste dokázali v oblasti bezpečnosti dopravy a i mm, opět je irský stát nám ukázal, že malý stát je schopen velkých věcí a Těšíme se tedy na příští předsednictví a přejeme mu stejný úspěch a hodně štěstí. Děkuji. Děkuji eh, komisi a než opět dám slovo panu ministrovi, tak máme zde skupinu návštěvníků. Já většinou je rád tady vítám. Vždy jsou to od paní Barbary Vejle a jsou s eh, Rural Women's Association. tedy ze, ze Združení žen z Hesenska, takže vítáme vás dnes zde na výboru pro eh, cestovní ruch a dopravu. Vítejte. Well, okay, I'm told I have to... Bylo mi řečeno, že jsem měl zmínit i Frankfurt, dobře zároveň, takže Ešvegi. Vítám vás. A, e, pane ministře, chcete zareagovat na některé připomínky, otázky poslanců, poslankyň? A určitě, e, e, určitě určitě to mm, od té doby, co já jsem předsedou, tak určitě to bude, eh, budou nej, eh, to byly nejhezčí poznámky na adresu předsednictví. Ano, děkuji, děkuji za laskavá slova na adresu irského předsednictví, velice za to děkujeme. Začnu z, eh, od začátku pan Groš v souvislosti se železnicemi zmínil čtvrtý balíček a že skutečně chce, aby to byl skutečný balíček. Ano, nám jde o to tež chceme, aby to mělo smysl. Samozřejmě je třeba začít technickými aspekty, jako interoperabilita. Na tom již se rada dohodla. Vím, že litevské předsednictví bude pokračovat s otázkou bezpečnosti a e, nařízení o agentuře, takže doufejme, že ještě za funkční období komise a parlamentu se dohodeme na technických aspektech. Potom mm, jsme i, e, zde byl zmíněn trialog, který proběhne zítra, potom ještě v příštím týdnu a dále a uvidíme, zda se tedy dohodneme. Pokud jde o letišní balíček, tak my e, ne, Nenavrhujeme, abychom se začalo vyjednávat v posledních dnech našeho předsednictví, necháme to na Litvě, ale vím, že Litva chce si to stanovit jako prioritu, tedy práva cestujících. A víme, že to má velký vliv, dopad na eh, eh, evropské občany spíše než letišní balíček. A potom pan Komusakos a další také zmínili víceletý eh, finanční rámec, jaký to má dopad na CF. Samozřejmě Eh, tady o tom se bude rozhodovat jinde, eh, to se netýká přímo mě, ale určitě eh, mému premiérovi, pokud vím, jde o to i hm, dohodnout se na řádném financování dopravy, telekomunikací a hm, zde, eh, pokud jde o mě, pokud eh, se uvolní nějaké prostředky, budou flexibilní prostředky v rozpočtu, tak by se měly samozřejmě využít na CEF. Paní Meissner eh, se ptala na otázku tedy pobřeží a plánování, co se týče využívání pobřeží, takže ano, mm, diskuze byly za, začaly hned, jakmile to bylo přijato v komisí. Zatím mm, ty reakce byly smíšené v radě, některé státy mm, to nenaplňovalo příliš velkým nadšením z důvodu tedy eh, subsidiarity, jde tedy o integrovaný eh, způsob eh, nakládání tedy s pobřežím a my jako Irsko, my to vidíme velice eh, pozitivně a vzhledem k našemu pobřeží a skutečně chceme mít integrovanou námořní politiku a pobřežní politiku, to je důležité pro růst. Dále pan Kramer, ten hovořil asi za nás, za všechny, poněvadž vyjádřil frustraci nad tím, jak ten pokrok je pomalý, mm, pokud jde o Single European Sky, eh, jednotné evropské nebe, eh, že by to mělo velké výhody pro občany. Komise 11. června vydala dva návrhy, takže teď se jimi teprve zabýváme a zatím ještě nebyla možnost s nimi jednat na radě ministrů. Souhlasím s paní Foster, ano, když ona říká, že skutečně bychom měli bychom neměli tedy se nechat ovlivňovat těmi různými tedy eh, parciálními zájmy, tak jak se to eh, projevovalo v minulých týdnech, ale měli bychom chránit zájmy občanů. Ten T, pan Kramer se vyjádřil v tom smyslu, že zde E, e, e, jsou to tedy projekty, které jsou v kompetenci členských států, které rozhodnou, které ty projekty budou na seznamu a které ne, a potom členské státy se dohodnou na financování těch projektů mm, samozřejmě je to potom těžké, když někdo se snaží tam něco přidávat, když ministři se snaží přidávat své národní zájmy a zde, co bychom měli udělat, je zaměřit se na koridory především a na přeshraniční projekty a také na ty trasy, které jsou přeplněné dopravou. A pan Kergens mi měl digitální tachografy, souhlasím, ano. Zde výsledek je výborný a těším se na jeho implementaci. A ještě závěrem chci poděkovat členům výboru a mm, za e, mm, to, že jste tedy e, e, i zmínili moje spolupracovníky, členy mého týmu, které jsem zmínil i já, ale ještě chci, chci poděkovat dalším, tedy, kteří pomáhali našemu předsednictví, protože všichni přispěli k úspěchu. A jak jsme slyšeli, Irsko je malá země, ale eh, my, eh, když jsme předsednickou zemi, tak se snažíme neprosazovat národní zájmy a přistupovat eh, k věcem velice efektivně, pragmaticky. A, eh, takže já především musím poděkovat ale spolupracovníkům, kteří se za to zasloužili a potom i přeji hodně úspěchu kolegovi z Litvy, protože jejich předsednictví začne velice brzy. Děkuji, děkuji, pane ministře. Uh, Takže já vám přeji hodně štěstí v těch zbylých dnech vašeho předsednictví a samozřejmě vám přeji taky hodně mm, úspěchu i poté, co koncem června skončí uh, irské předsednictví. Eh, děkujeme za tuto možnost eh, diskuse a těším se, že se ještě setkáme v tomto parlamentu a příště určitě eh, pozdravujte své kolegy, rozhodně vyřiďte, že eh, podle mého názoru je Irsko opravdu velmi krásná země. Okay, colleagues. Vážení kolegové, prosím. Eh, přejdeme k dalšímu bodu na programu jednání. Eh, to je mm, převod legislativních pravomocí. Eh, Spoluspravodajové Werner Kuhn a Elke Hravoj tady mají stanovisko. Prosím. Začnu i hned s tím obtížným, komplikovaným obsahem aktu v přenesené pravomoci. Tady máme tedy stanovisko výboru TRAN ke zprávě výboru pra- právní záležitosti. Týká se to tedy přenosu legislativních pravomocí a kontroly eh, toho, jak komise tedy realizuje právě ty pravomoci, které výkonné pravomoci, které na ní přinesly členské státy. Lisabonská smlouva samozřejmě dosavadní komitologii nahradila systémem aktů prováděcích a aktů v přenesené pravomoci a na první pohled se zdá, jako kdyby to přenášení pravomocí byla spíše technická záležitost a ne politická, ale zásadní otázkou tady je, jak je obsah? se tady v rámci legislativního postupu přenáší, v rámci postupu přijímání legislativních aktů přenáší na komisi. Proto je důležité, abychom tady měli systém, který bude dobrý a aby tam byl screening, abychom veškeré postupy přijímání legislativní aktů, ať to jsou směrnice či nařízení, dohledovali, abychom je dokázali kontrolovat a přesně se soustředili na to, jaké pravomoci získala komice a na jak dlouho. Ve skutečnosti toto rozhodnutí vždy má i politický rozměr a dopad. E, Aktiv přenesené pravomoci přenáší mm, pravomoci, výkonné pravomoci na komisi, což je tedy exekutiva, což má ovšem e, ten kontext, že je to z toho důvodu, aby bylo možné rychleji realizovat e, legislativu což je sice dobré, ale často když se podíváme na soulad Lisabonské smlouvy s určitými nařízení či směrnicemi, tak často to skončí pouze tak, že třeba se bavit o těch eh, delegovaných aktech. Přenášení legislativních pravomocí se omezuje pouze na nezásadní v rámci legislativních postupů důležité věci, obsahy. Co to znamená? Že i zde je třeba jasně definovat, jako legislativní pravomoc tady přenášíme komisi, jako moc. Evropská, Evropský parlament a rada v rámci těch eh, návrhů na akty přenesené pravomoci mají, nebo v rámci těch návrhů, které se přijímají v rámci aktu přenesené pravomoci, mají tady právo veta. Jsou tam i přesně popsané lhůty, ty se ovšem můžou lišit, proto je naším rozhodnutím, jak se budeme v tom konkrétním případě schovat. Dále Rada a parlament mají částečné právo toto odvolat, respektive plné právo toto odvolat, což podle mě může být v určité situaci nutné. A to například v případě, kdy vidíme, že nařízení či směrnice v rámci té implementace a v uplatňování českých státech nedosahuje toho cíle, o který parlamentu šlo. ty přenesené pravomosti jsou prostředky pro realizaci cílů a Rada a parlament jsou do toho zapojeni v různých legislativních aktech. Výbor Jury to takto odůvodnil v roce 2010 a 2011 a kolega Sayer tam vždy byl zpravodaj pro tato témata. Oni řekli, že k článku 290-291 smlouvy o fungování Evropské unie e, byly vypracovány zprávy. V těchto zprávách e, jsou obsaženy pravidla zásady a konkrétní mechanismy pro toto přenášení legislativních pravomocí. A ještě dodatečně máme konferenci předsedů výborů a konferenci předsedů a ty se dohodly společně na směr, společných pokynech, hlavních směrech, tak, aby e, skutečně došlo k tomu, že tady budou ty aktiv přenesené pravomoci pouze v, za případě se nesplní ta kritéria. Tady je zásadní článek 290. V dubnu 2012 konference předsedů na základě návrhu konference předsedů výborů schválila jakýsi odstupňovaný přístup, já jsem to již zmínila, a systematický screening legislativní agendy. K tomu také takto vždy dochází, realizujete se, to je to nějaký, je to jakýsi čisté systém včasného varování airbag, tak jsme to také popsali, tak aby parlament a odpovědní pracovníci, kteří za to odpovídají v jednotlivých výborech, měli přehled o tom, jaké konkrétní aktiv přenesené pravomoci má komise a jaké dopady to má v konkrétním okamžiku. Výsledky tohoto screeningu jsou potom představeny konferenci předsedů v rámci zprávy, která se vypracovává jednou za měsíc a potom ta zpráva, kterou vypracoval kolega Sayer, je eh, dobrým popisem stavu věci. My jsme k tomu vyjádřili svůj postoj, náš názor na tu věc. Myslím si, že to je takové dobré vodítko, jak bychom my jako parlament mohli zavčas eh, zapojit i exekutivu v případě, kdy aktiv přenesené pravomoci jsou dány komisi. Tedy pokud přeneseme na komisi legislativní moc schrnuto. Jednak tady ta otázka eh, tedy toho, jaké akty komisi přeneseme, ať jsou tedy přenesené pravomoci nebo prováděcí akty, to vyplývá z vyjednávání. A některá témata, eh, tam se toto dojednalo již v rámci té předběžné fáze vyjednávání, protože to bylo důležité, ale máme tady to právo veta, jsou to pohledu, si myslím, že to, co má kolega Sajer ve své zprávě, že s tím můžeme souhlasit. Momentálně eh, máme 74 legislativních eh, témat, kde eh, se zavedly akty přenesené pravomoci. Kolega El Kadraoui jmenuje několik příkladů, jak do toho byl zapojen, či jak to dopadlo na náš výbor, výbor TRAN. Děkuji. No, děkuji, pane Elkaltravi. Děkuji, pane předsedo. Ano, cílem eh, tady je eh, navrhnout zlepšení eh, i vyjasnění v přístupu který by měl uplatnit parlament u aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy 74 legislativních aktů eh, se stalo akty v přenesené pravomoci. Ale obecně to zdá se, že je stále obtížnější eh, to projevit v textech. Buď protože eh, komise nic nenavrhne, anebo proto, že se rada postaví proti. A to je důvod, proč na konferenci předsedů už dlouhou dobu eh, konstatujeme, že vyjednavači musí věnovat velkou pozornost této otázce eh, aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Nejde pouze o technickou otázku, nejde jenom o technickou volbu mezi aktem v přenesené pravomoci a prováděcím aktem. Dopady jsou velice velké na tom, eh, co to znamená dále pro parlament. Zda má či nemá právo veto. A velice často může jít opravdu politicky o velice důležité otázky. Ve výboru TRAN, jak víte, pane předsedo, jsme si eh, vyvinuli dobrou tradici pro zvládání těchto otázek. Naši členové každý týden dostanou newsletter o komitologii, kde informujeme o stavu, o situaci. A ví, na, na eh, zasedání, kdy se navrhují eh, akty přenesené pravomoci, eh, nebo kde jde o prováděcí akty velmi citlivé, například hlediska bezpečnosti, se také zvána komise tam opravdu chceme zejména u těch citlivých věcí sledovat velice pozorně tyto věci. Máme také briefingy od sekretariátu. zpravodajové či předseda eh, se také chtějí-li mohou zúčastnit schůzek expertů. A konečně, a tím už končím, to je poslední příklad, máme dva zpravodaje pro komitologii, kteří jsou vlastně takovými eh, členy, kteří bijí na poplach a když je to nutné a eh, dohlíže, dohlížejí na všechno. Eh, co je problém? Prováděcí akty, to není vždycky velice jednoduché z hlediska časového harmonogramu, takže monitorování velice včas ne, je zapotřebí. Ne naši spravodajové i stínoví spravodajové často mají mnoho problémů, aby eh, ty aktiv přenesené pravomoci při vyjednávání eh, prosadili. Jediné řešení, které pak zbývá, je eh, uvést v samotném textu právního předpisu co nejvíce. To ovšem zase pak je na úkor flexibility. Čili tolik asi stručně o co tady jde a co také říkáme ve stanovisku. Stanovisko samozřejmě je velice krátké, protože pravidla nás nutí eh, velice se stručně vyjadřovat. Děkuji. Nyní paní Meissner. Děkuji, pane předsedo, a děkuji rovněž oběma navrhovatelům, respektive spoluspravodajům, Venovi Kůnovi a Saidu Kadravírovi. Já chci říct, ano, skutečně je tomu tak, že v rámci aktu přenesené pravomocí jde o to, abychom se podívali za prvé na to, jak vypadají kompetence parlamentu a v budoucnu dobře víme, že nedokážeme ani předvídat nějaké technické změny či inovace, takže potřebujeme určitou flexibilitu. A dále je třeba se zeptat, za parlament je vždy z toho vlastně správně splnit svou úlohu na základě té pravomoci, kterou má či nemá. Tedy jasně říct, když jasně můžeme říct nejjednodušší, je, když všechno dáme do zákona, vepíšeme to do tohoto textu, dobře víme tedy, jak to potom je. A potom není možné, aby ta komise v budoucnosti upravovala. Ale co když se něco změní, například digitální tachograf, tady vůbec nevíme, jaké E, v budoucnosti budeme mít dispozici technické novinky, takže tady potřebujeme flexibilitu. A současně e, je tomu tak, že e, částečně existují otázky, které vypadají jako technické na první pohled, jako ty tělesné, celotělesné skenery, ale jsou to záležitosti, které se mohou velice které mohou mít velmi vysoký politický dopad na celé obyvatelstvo a proto je důležité, aby parlament tady skutečně si ponechal jistou pravomoc. Takže já například sou, naprosto souhlasím s tím, co tady vypracovali oba spolu zpravodajové a my si musíme dát pozor na to, a uvědomit si, že Lisabonská smlouva nás, jakožto parlament, posílila naší rozhodovací schopnosti. Jsme zástupci našich občanů a musíme mít možnost se vměšovat do věcí a například říct také ne, pokud komise eh, flexibilně se tady přizpůsobí nějakým novinkách a my potom musíme rozhodnout, jestli je to, jde to jde správným směrem, jestli to lidé takto přejí či ne. Děkuji, pan Kramer. Děkuji, já děkuji jménem paní Lichtenbergerové, rovněž oběma spolupravodajům za spolupráci. U aktu přenesené pravomoci samozřejmě jde o Eh, akci, které něco realizují. No ale to vypadá teoreticky jednoduše. Je jasné, že parlament má více než 750 poslanců, nemůže se zabývat každým detailem, ale spo- nebezpečí spočívá v tomto. Když podáme eh, komisi jeden prst, no tak ona nám ráda sežere celou ruku, abychom to tak vyjádřili. Takže třeba se mít na pozoru. A komise se snaží, ona se snaží získávat další pravomoci a nám je odejímat. A kvůli tomu jsme neprosadili Lisabonskou smlouvu tady. Uh, jsme dostali ta práva, kde jsme si je přáli, abychom byli spolu spoluzákonodárci. Víme, že máme za sebou celou řadu negativních zkušeností, jako například mm, ty dvě záležitosti Liquids a to další eh, už na těch letištích, jak to vypadá. Takže my jsme tady opravdu opatrně. Chceme, abychom měli k dispozici informace o všem, chceme plnou transparentnost a chceme samozřejmě také mít více pozornosti tady v parlamentu, nechceme spolu určovat každý malý detail, ale my chceme vědět a my si chceme rozhodnout, zda je to detail nebo zda je to pro nás zásadní. Tak, abychom toto dokázali obhájit vůči eh, těm, kteří nás zvolili, vůči občanům, protože my za to odpovídáme. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pár obecných poznámek. A po, takových průřezových. Každopádně řada lidí v Bruselu si klade otázku, jak jsme se dostali eh, do této situace s Lisabonskou smlouvou. Zde, je, zde panuje silný návrh, že komise navrhuje příliš mnoho delegovaných aktů a prováděcích aktů. Možná, že nevím, je to ze kvůli pohodlnosti některých generálních ředitelství, ale nemají vůbec čas vypracovat eh, eh, ty návrhy základních aktů, tak to nechávají na prováděcích aktech či aktech přenesené působnosti, což je neakceptovatelné. To je obecný názor zde. My v parlamentu my se snažili jsme se dávat přednost eh, aktům přenesené působnosti a víme, že rada dává přednost prováděcím aktům. Tak to je. Ale Samozřejmě přece především to mají pod kontrolou experti členských států a zde panuje pocit, že vůbec nejsou potom zapojeni do transpozice. Návrh komise Eh, v podstatě mm, mm, potom eh, mm, není, eh, nefunguje dobře, neoperuje dobře. Takže komise by se měla více snažit a zajistit, že to, co tady děláme, že to je všechno dobře promyšlené, připravené a že ne, že jde o to jenom něco rychle prosadit. A musí to být široce akceptováno. Vždycky zde je přece rovnováha moci. A o co ve finále jde? ať je to rada, parlament a tak dále. Takže samozřejmě vždycky se snaží o kompromisy a nakonec eh, na konci celého procesu nikdo není spokojen. Eh, takže my si myslíme, že eh, veškerá DG by měla předem všechno dobře promyslet, než se to dostane na, na stůl našeho výboru. A ten proces potom je třeba tedy lépe promyslet a pak bude lepší. Děkuji. Mr. Volný. Pan Volný, kde jste? Thanks. Uh, Děkuji. Just would like to... Já bych chtěl zdůraznit jenom, že, že myslíme si, že mm, teď je dobrá příležitost ponaučit se eh, ze dosavadních zkušeností. A relativně máme dobré zkušenosti s novým systémem. Uh, Přijali jsme asi 60 eh, aktů v přenesené působnosti do posud a mm, máme zde malé problémy. Ten výsledek je relativně dobrý a mm, nezaznamenali jsme nějaké velké námitky. Ale samozřejmě eh, zde eh, v rámci legislativního vyjednávání dochází k velkým konfliktům a komise především zdůrazňuje legál, zákonnost Eh, ustanovení smlouvy, pokud jde o vymezení té hranice mezi prováděcími akty akty přenesené působnosti. A jde o to, to má samozřejmě velký dopad potom pro vždycky zákonnost toho základního aktu. Také i bych chtěl zmínit otázku transparentnosti. Takže pokud jde o prováděcí akty tak komitologie nám říká, jaké informace je třeba eh, zveřejnit a předat spolu s eh, eh, zákonodárnému orgánu prostřednictvím registru komitologie a nyní máme již i zkušenost s aktiv přenesené působnosti, takzvanými delegovanými akty. Když komise připravuje delegovaný akt, tak to vždy po konzultaci s expertními skupinami a veškeré informace, které se potom dostanou do dokumentů, které se předloží expertům, tak ty se také předloží Evropskému parlamentu a parlament může e, i požádat o to, aby jeho expert byl přizván na expertní skupiny. Dále, další poznámka ještě k tomu argumentu, ano, že čas od času dochází k velkému nárůstu, k té inflaci, toho, co navrhuje komise, jeden z důvodů, my ten do, tady dojem nemáme, ale jeden z důvodů, proč zde panuje ten pocit možná, je, že před Lisabonskou smlouvou zde byla taková praxe, že ne vždy přesně se Eh, jasně mm, definovala každá pravomoc, ale teď máme Lisabonskou smlouvu a je jasný článek 290 a jasné, že každý základní akt jasně musí vymezit eh, pole působnosti, cíl eh, každé té pravomoci a nyní máte legislativní akty, které toto upravují tedy detailněji a kde i eh, více pravomoci se deleguje. A v zásadě to je to, co se v praxi provádělo i v minulosti, ale spíše takovým třeba způsobem eh, nahodilým. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. A nevím, zda někdo ze zpravodajů se chce stručně vyjádřit. Pokud ano, prosím. Ano, velice stručně, jenom bych chtěl apelovat na komisi aby, pokud to půjde maximálně, spíše tam dávala akty v přenesené eh, působnosti než prováděcí, protože hlavně v dopravě eh, ty věci sice vypadají velice technicky, ale často jsou spíše politicky citlivé a komise by to měla mít na paměti ve svých návrzích. Jenom takový jeden příklad. Nyní jsem zpravodajem pro otevření trhu eh, železniční dopravy a jsem překvapen, když vidím, že kritérium, podle kterého se eh, definuje eh, ekonomická rovnováha smluv o veřejné službě, tak to bude figurovat v prováděcích aktech, no to přece ta otázka mm, ekonomické rovnováhy je čistě politická otázka nebo citlivě politická otázka. Proto bych radši, aby to figurovalo spíše tedy mm, v mm, tom základním, eh, v tom základním předpisu a ne v tom prováděcím, takže na to si musíme dát pozor, jinak do budoucna nás čekají různé incidenty. Děkuji. Také chcete něco říct si, prosím, stručně? Ano, jsem velmi rád, že i kolegové si vždy velmi dali, dávali pozor na to, abychom eh, zachovali zákonodárnou moc parlamentu a skutečně přenášeli na komisi eh, delegované akty pouze z praktických důvodů. A tady děkuji pro spoluzát za spolupráci a to, co právě Said řekl. Existují určitě velmi specifické situace, kde je důležité, abychom se podívali, jaké jsou ty dopady na hospodářství, na životní prostředí, také na urbanizaci a zohlednili je. A také samozřejmě dopady na občany. A pak eh, občané budou uznávat evropskou politiku. Thank you very much. Děkuji vám a já bych chtěl připomenout, že termín pro pozměňovací návrhy je 19. června v poledne hlasování ve výboru eh, v září eh, v Jury 14. října. Ale nejdůležitější je 19. červen, což je v poledne termín pro pozměňovací návrhy. Další bod na našem programu je, jsou eh, využívání energie z obnovitelných zdrojů. To, tady máme navrhovatelku paní Sabin Wills. Um, vielen Dank. Děkuji. Po zkusce stínových zpravodajů, kterou jsme měli minulý týden ve Štrasburku, se nyní zabýváme tím, že prohlížíme si a ověřujeme pozměňovací návrhy. Já jsem předložila devět kompromisů a také jsem obdržela reakci na tyto kompromisy od různých frakcí. Jsem proto, abychom tam zachovali ten, kat, ten škrt 5%, abychom to seškrtali o 5%, abychom tam neměli navýšení, mohli bychom ztratit. Eh, tedy někdo říká, že bychom mohli ztratit důvěru průmyslu, když tam nebudeme mít navýšení, ale k tomu chci podotknout to té toto. Je důležité, abychom tady měli důvěru v obnovitelné energie a je důležité, abychom podpořili biopaliva druhé generace tak, aby jsme se dokázali vyhnout nepřímým změnám ve užívání půdy. To je vše vlastně vlastní cíl té směrnice. Ovšem ty kompromisní návrhy nejdou proti tomu, aby eh, jsme tady odstranili očekávání průmyslu a důvěru. Ne, my tam chceme mít pokyny a hlavní směry pro eh, vědu a rozvoj, aby dokázali tedy rozvíjet eh, biopaliva druhé generace. Něco ke kompromisům. Globální cíl 10%, který je od jde ze směrnice 2049-29, ten my tam nezanedmáváme, my jsme ho nevypustili. Mnoho poslanců chtělo, aby to navýšení cíle 2% pro biopaliva druhé generace tam zůstalo, takže tam zachováno je, protože jinak bychom sváděli průmysl k tomu, aby postupoval tak jako do posud a a důvěřovala v tom, že tam bude rozšířené seškrtání a sekání nad těch 5%, aby to byl, znamenalo, že nebudou dokázat z dlouhodobého hlediska e, veškeré ty cíle, které se týkají e, ekologických kritérií a výzkumu dodržet. A na závěr chci říci, že já jakožto překladatelka Eh, stanoviska vás prosím, abyste podpořili a posílili toto téma. Potřebujeme se dostat blíže k našemu celkovému cíli a potřebujeme sejmout tlak z těch, kteří eh, vyrábí potraviny v rámci obhospodařování polí. Máme tady jedno stanovisko výboru TRAN, pak tady máme cín, které se týkají dopravy a obnovitelných zdrojů. Kvalita příspěvku výběru TAN jde v tom smyslu, že tady zlepšujeme udržitelné možnosti, jakožto cíl EU, je to 10%, a to díky specifickým technickým inovacím. Takto můžeme přispět příslušnému výboru, tak jak jsme to již udělali u těch zákonů, které se týkaly emisí CO2, lehkých užitkových vozitel a emisí CO2. Jsem velmi napjatá, jaké budou vaše reakce. Děkuji za socialisty. Prosím, paní kolegyně. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, nahrazuji pana Parní, který tady nemohl být a který mě předal svůj text, abych vám ho přečetla. Chci poděkovat eh, paní Wills jako navrhovatelce, protože eh, podle textu Žila Parně tady eh, velice mm, oceňuje spolupráci. Nejsou tady žádné neschody. Žil předložil tři pozměňovací návrhy u cílu zajistit výsledky, které se již dosáhly v bio, biopaliv, z, vyhnout se podvodům v těchto věcech a zdůraznit limit 5 těch paliv první generace. Takže eh, pozměňovací návrh číslo 1, který se týká bodu 2, eh, tady 2015, nikoli 2014, tedy o rok posunutý termín eh, k dobu, kdy je třeba produkovat biopaliva, které umožňují 60% snížení oproti emisí oproti tradičním palivům. Dále otázka spotřeby biopaliv k 1. prosinci 2017 a e, dá oproti opět změna a dále od 1. ledna 2018. E, Tady jde o toto úpravu všech těchto tří termínů a kompromis 4 a 9 vlastně zachov, přebírají tento pozměvací návrh. Tady není žádný problém pro frakci SAD. Kompromis číslo 2, který se týká bodu 2.2c a II. Tady dále několik dalších pozměvacích návrhů, které se týkají eh, výpočtu eh, biopaliv obnovitelných eh, zdrojů v dopravě. 2% biopaliv pokročilých do roku 2020. K tomu je návrh, aby se tedy toto ještě eh, přidalo a zahnuly se také jiné zdroje energie, stejně tak jako účinnost energetická. Mm, EPP je proti cíli 5% paliv, eh, biopaliv první generace a zelení mohou přijmout. ALDE se tady ještě nevyjádřilo eh, k tomuto tématu a podle žila budoucnost tohoto tohoto cíle 5% je cíl, který může podpořit naše frakce, ale nezdá se nám to úplně jisté. Kompromis číslo 3, který mění eh, koeficient navržený komisí, aby se podporovala výroba biopaliv druhé generace, eh, takže koeficient 4 se stává dvojkou a dvojka se stává 1,2 další eh, vložení eh, žádost o evropskou harmonizaci, pokud jde o boj proti podvodům, aby bylo možné zachovat a udržet tento systém. Tady pozněvací návrh eh, hovoří o cíli 10 obnovitelných zdrojů v dopravě, to zůstává tedy dosažitelné tady. To podporují frakce, včetně naší. Kompromis číslo 5 se týká článku 3. Tento návrh navrhuje, aby se ve výpočtu vycházelo z nejspolehlivější nejrůznějšího vědeckého modelu a také, aby tady byla finanční eh, motivace eh, od roku 2021. Kompromis číslo 6 se týká přílohy 2 bodu 3 týká se materiálu, které mohou přispívat k odlesňování, takže to je vypuštěno a zejména e, vylučuje palmový olej, e, protože to má obrovsky negativní dopady na celý svět a e, usnadňuje to zase naopak použití některých materiálů, zjednuješ klasifikace. SAD podporuje tento návrh. Kompromis číslo 7 se týká úvodního ustanovení 5 a tady komise hovoří o budoucím dopadu biopaliv první generace a zejména faktoru ILUC a také fungování celého tohoto oboru. Je tady je třeba, aby se do toho zapojil výzkum o biopalivech a aby tedy biopaliva nekonkurovala produkci potravin. To my plně podporujeme. Kompromis 9 se týká úvodního ustanovení číslo 6, kde se požaduje větší eh, pobídky pro biopaliva druhé generace a také se tady hovoří o energetické účinnosti. Ještě jednou se tady opakuje, že biopaliva první generace by neměly od 2020 dostávat dotace. A to podporuje frakce SAD v kompromisu. Děkuji. Děkuji za liberály paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Obecně vzato chci říci, že jsme jednali s navrhovatelkou a jsou tady dva kompromisy, se kterými nesouhlasíme a to je dvojka a osmička. Nesouhlasíme tedy s těmi procenty, s těmi pěti procenty konkrétně. A je tady pozměňovací návrh naší frakce. My bychom chtěli um, schválit procento 1,5. Já bych ráda vysvětlila, že naše frakce chápe, že tady je třeba poskytnout právní jistotu podnikům, které investovaly v EU a navíc e, to bylo vlastně z impulzu evropských politik, e, které žádali tedy ta biopaliva pro náhradu konvenčních paliv. A tady e, náš postoj k těmto pozměňovacím návrhům jde v duchu těch, této argumentace. Za druhé, chápeme, že stanovit procento 1,2, to znamená také velké škrty v těchto biopalivech a my máme opačný názor než navrhovatelka. Myslíme si, že toto procento eh, by mohlo eh, zbrzdit rozvoj alternativních eh, průmyslových odvětví. Právě, že by tady chyběla důvěra. A tedy my chceme vsadit na budoucnost a na alternativní biopaliva, ale jak už jsem řekla, chceme přitom zajistit také právně jistotu pro ty, kteří již dříve investovali a e, pokud jde o ty pokročilá biopaliva, tak bychom chtěli, aby e, bylo možné od, e, je vyrábět také od tady reziduí nebo odpadu, což by bylo také v souladu s politikou, kterou jsme schválili v naší zprávě v Evropském parlamentu. Eh, pokud je o argumenty o použití eh, země, o tedy Indirect Land Use Change, ILUC, tady je třeba říci, že 20 půdy eh, v Evropě se nevyužívá. A pro vytváření biopaliv používáme pouze 0,2 půdy, zemědělské půdy ve světě. Čili myslíme si, že dopady na odlesnění, defona, deforestaci, eh, jsou možná ne zcela korektní argumentací, protože jsou na světové úrovni i jiné eh, faktory, které přispívají k deforestaci, konkrétně například sucho a další argumenty, mm, které jsme také zaznamenali. Dále, kvantifikace tohoto ILUC my jsme se eh, pokoušeli eh, zkoumat celou záležitost, proskoumat, analyzovat různé eh, zprávy, různé názory a musíme říci, že prozatím toto posouzení je opravdu velice teoretické, protože není dostatek vědeckých údajů, které by se opravdu spolehlivě mohly použít. V této chvíli nejsou takové údaje k dispozici a my bychom nechtěli eh, podstoupit riziko, že přijmeme eh, mm, rozhodnutí s tak závažnými dopady pro budoucnost eh, těchto mm, odvětví. A mm, jak jsem už řekla, je to pouze hypotéza a je to velmi teoretické. Dále chci říci, že téma deforestace a otázka eh, nárůstu cen potravin, které se také používá jako argumentace. Tady by bylo opravdu eh, důležité provést mnohem důkladnější analýzu, abychom mohli použít takovéto argumenty. Eh, zatím pro posouzení biopaliv to není dostatečně důrazně. Takže my budeme hlasovat v souhlasu s těmito argumenty, které jsem tady vysvětlila. Děkuji. Thank you, Mr. Taylor, for the... Děkuji za zelené, pan Taylor. Well, thanks very much, Chair. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Wills za velice konstruktivní přístup eh, ke zprávě. Je to velice komplikované téma, nicméně myslím si, že jsme se dobře dohodli. Je třeba nastolit rovnováhu mezi využíváním bio, biopaliv a potřebami dopravy. Eh, když zde vidíme eh, i ty cíle snižování CO2 a určitě zelení eh, zcela podpoří zavedení faktoru ILUC do směrnice a o palivech a o e, obnovitelných zdrojích, protože i některá krmiva mají vysoký dopad CO2 větší než fosilní paliva. A, a výsledek předchozích našich politik v Evropě je takový, že e, státní dotace v podstatě vedly k tomu, že se snížil tedy ten eh, trh, eh, pro, eh, který se týká, který se týká pěstování plodin pro potravy, protože ta mm, plocha byla vyčleněna hodně pro biopaliva, takže to má dopad na potraviny. A pokud jde o těch 10 miliard euro, to jsou dotace, které každý rok se právě dostanou do výroby biopaliv. Takže pokud nedojde ke změně, tak se říká, že téměř celá eh, výroba biopaliv do roku 2020 v podstatě půjde z plodin, které se budou pěstovat na půdě, kterou by bylo možné využívat právě pro výrobu potravin a krmiv. Takže to je velice důležité. Proto ILUC musí být eh, veličinou při vypočítávání emisí skleníkových plynů. To je zásadní a proto vítám tento návrh, to doplněk. Potom biotekutiny eh, a eh, biopaliva, která se vyrábějí z dalších plodin cukronosných nebo které obsahují škrob a další, takže ty by se měly také počítat Mm, v tomto eh, a měly by se omezit na 3 Směrnice o kvalitě biopaliv by měla i umožnit biopaliva v letectví. A také eh, i bychom měli tedy v té železniční dopravě také podporovat více používání biopaliv. Dále kompromis 5 říká, že eh, přestanou pobídky na výrobu biopaliv, tedy těch, která nesnižují podstatnou měrou emise skleníkových eh, plynů a které se vyrábí se plodin, které se jinak by měly používat pro výrobu potravin a krmiv. Děkuji. Jackie Foster. Děkuji, pane předsedo. Takže já nebudu pak co jsme řekli, když jsme vedli úvodní rozpravu. Já zcela akceptuji, že zde ve výboru pro dopravu bychom měli se snažit o nejlepší způsob, jak eh, nejlépe využívat tato paliva v dopravě. A eh, na eh, tuto zprávu potřebujete mít PhD, abyste to pochopili. Zde Eh, takže my jsme zaplaveni všemi těmi informacemi, kolik kde hektarů a tak dále. To je záplava informací pro nás a eh, co všechno splňovat. A tento návrh směrnice právě se týká využívání půdy. A eh, téma dodržování předpisů, protože je třeba samozřejmě splňovat ještě další směrnice, které ale vůbec se netýkají našeho výboru. Takže upřímně řečeno, mně také není jasno, o co tady jde, protože to musíme, tady se musí splňovat eh, nejrůznější různá pravidla, která se třeba týkají výboru Envy a tak dále, ale zdá se mi, nebo základní věc, o kterou jde, eh, to je eh, v podstatě mm, úplně jednoduché, takže zde hovoříme o letectví, do toho se investuje spousta peněz, a mm, tedy mm, mm, nelze si představit, že tedy veškeré palivo letecké bude nahrazeno biopalivy, ale třeba se podívat na to eh, odborně. Zde máme nejrůznější tady ty limity eh, a tak dále, stropy a to je pro nás velice směšné tady, protože, co, eh, eh, protože přece nesmysl, není možné splňovat všechny tyto limity a my jsme o tom již diskutovali v našem výboru v úvodní rozpravě. Já nejsem žádný vědec, ale ten důraz na biopaliva, po celém světě, jak se zdůrazňují tedy ta eh, biopaliva a ta evropská zelená agenda, tak to může vést k tomu, že nebudeme mít žádné potraviny, protože nezbyde žádná půda, ale to bude všechno v pořádku, ale co je podstatné je splňovat eh, především jako hodní dobří žáčci tu naši zelenou agendu. Takže já se omlouvám, že jsem cynická, ale jak jsem řekla, můžeme číst, podívat se na tu zprávu a podívat se na biopaliva, na všechno ostatní a souhlasím se vším, co se zde řekl, ne. Ve mně to vzbuzuje velké otazníky, obavy a já skutečně nevím, a, protože někdy dostáváme různá stanoviska a my se na to snažíme dívat z pohledu dopravy. A e, my se snažíme tedy samozřejmě přispět ku blahu planety, to ano, ale někdy je to úplně mimo tedy jakoukoliv míru, protože co se všechno popíše a napíše a na to člověk potřebuje skutečně vědecký titul, aby to pochopil ale zítra budeme hlasovat, takže určitě to nás čeká velice fascinující hlasování. Bůh ví, co z toho vzejde a potom eh, uvidíme, co k tomu řekne výbor Envy, jestli se bude mu líbit naše rozhodnutí nebo ne. I have got a point of... Vy máte, prosím, point of order, faktickou poznámku. Ano, já mám point of order eh, k tomu, co řekla paní eh, Foster, já si myslím, že opravdu zelená agenda EU eh, e se neopírá o hladové lidi. No, tady je celá řada eh, lidí v různých stranách a my hovoříme o zelených otázkách. Nepotřebujeme zelenou stranu proto, abychom také měli na srdci zelené otázky. Chcete se zapojit do této, do této neschody mezi eh, britskými parlamenty? Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že Několik už tady, několik takových argumentů už tady eh, zaznělo. Já eh, připravuji hlasovací seznam k tomuto tématu, takže eh, tady mě to zabralo eh, hodinu a půl. Já ano, připomínám, že já mám ten titul PHD, které, který si přeje mít také Jacky a já také předsedám výzkumným projektům v současné době o uhlíkové stopě mm, biopaliv z těchto plodin, které nejsou tedy využívány pro potraviny. Eh, my se v tomto projektu zabýváme různými modely a já opravdu si myslím, že tady to ILUC to je jakási nevyhnutelná věc eh, v oblasti legislativních eh, textů, které z tohoto všeho vzejdou které budou projednány na trialozích a budou předloženy plenárnímu zasedání. Všechny výzkumy, které eh, jsou vedeny na toto téma, uvádějí, že to zatím ještě není zralé k tomu, aby se mohlo rozhodnout a vlastně se to mění každým rokem, takže máme tady dvě možnosti. Buď řekneme, prostě to ještě není uzrálé, ještě nenastal čas, necháme to ještě pár let, deset let, než se tady rozhodneme. A nebo řekneme, je to prostě nevyhnutelné a proto tady se budeme snažit flexibilním způsobem to stanovit. Ovšem, když to stanovíme flexibilním způsobem, tak to rozhodně dojde velkým změnám eh, pod populistickými vlivy, které nebudou dávat žádný smysl. A proto já tady nemám eh, dobrý pocit. Myslím, že je to neracionální, nelogické, nestojí to na faktech. Je to populistická diskuse, která eh, je vedena nevládními organizacemi a je opírá se o nevědecké E, názory. Takže, takže já ano, chci říct to je I, ILUC. Tak to vypadá. A ten Eh, škodlivý přístup skutečně by mohl eh, spočívat v tom, že bychom zaujali jakési flexibilní stanovisko. Ano, opravdu těžko říci. Těžko říci, co je nejlepší tady udělat, protože celá ta záležitost ještě neuzrála k nějakému rozhodnutí. Obnovitelné cíle, tedy cíle obnovitelných zdrojů, mělo by to být 5%, mělo by to být sníženo na 5%, no my už eh, vyrábíme přes 7%, těchto biopaliv první generace ve Spojeném království, takže to nemůžeme zkracovat na pět, když to, když to tedy snížíme na pět, nebo dokonce na tři procenta, tak nám eh, tady vznikne taková situace, kdy jsme deset let podporovali, pobízeli všechny, aby pěstovali tyto plodiny, eh, provedli investice, které nyní my vlastně jim řekneme jinými slovy, že eh, byly zbytečné ty investice a až potom budeme chtít, aby soukromý sektor reagoval eh, na naše pobídky, tak oni nám namítnou, že vlastně investice, které udělali, se ztrací. My už jsme překročili těch 5%, takže tady opravdu není vůbec žádný smysl, abychom ten, to snižovali na méně než 7%. Ehm, kdybychom měli technologicky neutrální systém, který by vycházel ze zdanění uhlíku, pak by to byla jiná, ale toto nemáme, takže stanovujeme cíle, takže spášní cíl eh, pro biopaliva druhé generace. Možná, že když to bude eh, příliš nízké, tak do roku 2020 nevyrobíme, nevyrobíme víc než 1%, to vám mohu teď říci. Já se omlouvám, co říkáte? No, pardon. Eh, prostě Eh, je tady cesta do budoucnosti a ta by měla se zaměřit na vyvíjení technologií a eh, nezaměřovat se na nějaké komerční firmy, které vlastně usilují pouze o Eh, o zisk. Takže já jsem říkal, to by mohlo být 1%, ale teď záleží na těch multiplikátorech. Když použijeme 2,5% eh, biopaliv druhé generace, jak navrhují některé pozměňovací návrhy, a pak tady máme multiplikátor, eh, tak to bude vlastně platit jako 10%. A to vlastně Eh, odstraní všechno, co by tady zbývalo ještě pro tu první generaci biopaliv. Takže prosím, tady se hlasuje o dvou různých věcech, které jsou alternativní a my je tady směšujeme dohromady, což je opravdu pošetilou politikou. Nepotřebujeme tady pokročit dále vpřed. Já bych mohl tady hovořit ještě hodinu a půl o celé této věci, ale neudělám to. Ano, tak to by opravdu bylo pro všechny velice těžké, kdybyste to udělal. Děkuji a není pan Borisov. A pak ještě pan Kramer. A pak uzavřeme tuto diskusi. Děkuji, pane předsedo, já se omlouvám za spoždění, ale my tady dnes máme velkou skupinu bulharských farmářů. Pokud je o ten faktor I, ILUK, eh, tak eh, tady je opravdu těžko dávat něco do právních předpisů, co není prokázáno. Měli bychom tady mít opravdu něco, na co se můžeme stoprocentně spolehnout. Eh, musíme tedy zaujmout určitý kompromis a pokračovat s touto věcí a kompromis podle mého názoru je tedy nutný. Pokud jde o multiplikátor, tak ehm, já myslím, že to, co se tady snažíme udělat, je odůvodnit 10 eh, protože cokoliv budete mít eh, násobeno dvoukou nebo čtyřkou, tak eh, dá jiný výsledek. V každém případě určitý kompromis potřebujeme. Musíme mít kompromis, abychom dospěli k dohodě. Proto navrhujeme 2%. A poslední bod, kde nemůžeme zatím souhlasit, čekáme ještě, to je tady 6,5% jako strop. V současné době máme téměř 5% a eh, dát tedy strop eh, je třeba na něco trošku vyššího. Takže myslíme, že 6,5 jako strop, tady můžeme mít pak ještě multiplikační faktor a tím můžeme takto stanovit i luk. Jistě nemůžeme mít nějaké eh, oběti, když nic za to nedostaneme, takže to je náš důvod, proč jsme pro 6,5 v kompromisu. Děkuji. Děkuji a pan Kramer. No, ještě si dobře vzpomínám na situaci, kterou jsme měli asi před deseti lety. Tady se říkalo, že dnešní demědělec bude ropným magnátem budoucnosti. A nyní oni si musí dát pozor za ten za za ta německá nafta je bio či ne. Já si myslím, že kdyby to pro zeměce bylo výhodné, tak se bude chtít stát ropným magnátem a klidně nechá lidi umřít hlady. Příklad. 20% eh, celosvětových emisí CO2 existují tím, že se kácí deštné pralesy. Neznám žádného politika, který veřejně vystoupí a řekne, je to správné, potřebujeme vycházet deštné pralesy. Každé chtí, všichni chtějí úspory v oblasti CO2, Všichni říkají, pravidla jsou správná, ale co se děje? A kde je záruka? Ať už to bude první, druhá či třetí generace, kde máme záruku toho, že to někdo nezneužije? Že i nadále bude docházet ke kácení dešních pravolesů a že i nadále se budou krmit auta a ne lidi. A to je ten hlavní problém této celé debaty. Děkuji vám. A pan Andreas Pilzak. Ja, Thank you. Uh... No, děkuji. Já si uvědomuji, že ta diskuse se opravdu uh, rozjíždí, je tedy uh, opravdu sporná, je tady celá řada nejistot, uh, pochybností a otázka těch stropů. Dovolte, abych eh, navrhnul, proč jsme eh, vysokoprocentní strop a proč si myslíme i nadále, že to je to nejlepší. Někteří řečníci tady Eh, souhlasí s tím, že eh, vědci ve věci ILUK eh, jsou ještě opravdu ve věku dětských nemocí, že ta věda ještě není zralá, dostatečně zralá, aby se tady mohlo rozhodnout. Ano, komise se právě o toto opírá a proto potřebujeme mít eh, nějaký postup a politiku, která se neopírá o výpočty. Eh, proto navrhuje komise 5%. Eh, tady vlastně ten řetězec kauzality vychází z toho iluk a bere v úvahu potraviny i komrva. Proto jsme stanovili 5% a myslíme si, že to je nejúčinnější opatření, jak omezit emise iluk. Druhý bod, který chci ještě říci, to je otázka eh, různých variant, jak dosáhnout cílu. Tak tady myslím, že je také ještě velká zmatenost pojmů. V členských státech eh, mm, jsou národní zprávy a pokud věříme těmto národním zprávám a národním akčním plánům pro obnovitelné zdroje, pak dostáváme jasné eh, signály, že v roce 2020 rozhodně bude bude sehrávat úlohu například elektřina z obnovitelných zdrojů, eh, tedy se to týká směrnice o obnovitelných zdrojích. A když změníme pobídky, eh, pak eh, tyto varianty mohou přispívat ještě více. Abych uvedl čísla, členské státy očekávají 1,5 z těch 10 že bude pocházet z pokročilých biopaliv a očekávají 1,4 z obnovitelných eh, eh, zdrojů elektřiny, eh, čili to například konkrétně by mělo dopad na elektrická vozidla. Tím máme prakticky už jednu třetinu, která by přicházela z obnovitelných alternativ. Názor komise je takový, že když stanovíme strop, který by se blížil 7%, pak prakticky neuděláme s ILUK vůbec nic. To je přístup, že to bude business as usual. Naš, náš závěr byl, že emise z ILUK je velice závažná. 55, 52, 45 e, procent. Ale i kdybychom vlastně vycházeli z těchto odhadů, tak říkáme, že ILUK je příliš závažná věc, než abychom ho mohli nechat stranou našich úvah. Čili e, na zítřejší hlasování vám přejeme hodně štěstí. Děkuji. Paní Vils, chcete něco dodat? Já, ich möchte bych insbesondere... Ano, chtěla bych poděkovat zejména stínovým zpravodajům všech frakcí za velmi konstruktivní přístup k tomuto skutečně obtížnému tématu. Je to eh, obtížný zákon, to stanovisko k tomu nebylo lehké. Já si myslím, že bychom skutečně neměli postupovat nadále, tak jako doposud. posud proto je důležité zůstat u toho stropu 5%, ale zvážíme, jak by bylo možné pro EPP a LD na nějakém místě ten text učinit poněkud schůdnějším, tak aby mohli ten návrh zítra podpořit, aby nehlasovali proti. Abychom skutečně v otázce nepřímé změny ve využívání půdy, která vždycky byla skutečností dopadem využívání biopaliv. A Jde mi o to, abychom pokročili v této věci, abychom skutečně něco podnikli. Děkuji. Děkuji. Jak bylo řečeno, hlasovat se bude zítra a ve výboru Envy 10. července. Děkuji. A další bod na programu, to je další stanovisko pro výbor Envy. Je vždycky překvapuje pořád, eh, jaká dlouhá stanoviska, kolik návrhů dáváme k eh, zprávě, eh, zprávám výboru Envy a tentokrát je to posuzování vlivu některých veřejných a tak dále. Záměru na životní prostředí, pan Josef Kušiery, máte slovo. Děkuji. Obecně řečeno, Jak řekl pan předseda, tato směrnice není vůbec kontroverzní. Evropská komise měla pocit, že je třeba tu směrnici adaptovat, aby se přizpůsobila novému právnímu a technickému kontextu. Záměr komise je, aby tyto změny řešily eh, nedostatečné procedury, které se týkají posuzení Eh, kvality a dopadu na životní prostředí, protože zatím v tom procesu vyhodnocování existují určitá, čer, určitá prázdná místa. Jako zpravodaj s tímto souhlasím, souhlasím s tímto návrhem novel, novelizovat směrnici a i když jsem pro, tak pořád mám pocit, že tam je několik aspektů, které lze ještě vylepšit v této směrnici. A jak jsem již řekl na předchozí schůzi tohoto výboru, předložil jsem několik pozměňovacích návrhů k této směrnici a také jsme o nich již diskutovali detailněji eh, v rámci jiných schůzí. Obdrželi jsme 68 pozměňovacích návrhů k tomuto stanovisku a, jak jsem řekl, s tímto, stanov, s tímto nemáme problém a většina pozměňovacích návrhů jde stejným směrem. To znamená, většina z nich není v konfliktu. Samozřejmě jsou zde určité pozměňovací návrhy, které podle mého soudu nelze podpořit, poněvadž jdou proti duchu návrhu komise, obecně řečeno, ale jsou zde i jiné návrhy, které se týkají třeba začlenění cestovního ruchu a e, toho, že bychom se měli zaměřit na přeshraniční projekty a změny klimatu. Vlastně měli bychom nalézt kompromis, kompromis, který jsem předložil již spolu se zelenými, tak abychom se mohli dohodnout na eh, tomto stanovisku a eh, na tom, že členské státy budou mít větší mm, možnost spolupracovat. Bylo by ideální, kdyby eh, většina členů odsouhlasila tento kompromis. Je důležité, aby členské státy dostávaly určitou pobídku a více spolupracovaly na tomto společném posuzování vlivu. Ale pokud vím, tak někteří členové výboru to, to považují za něco, co by omezovalo. A musím říci, že jsem Eh, s potěšením viděl, jak diskuse byla otevřená, i ty pozměňovací návrhy jsou pozitivní a eh, zítra budu akceptovat výsledek a chci poděkovat všem za to, jak přispěli k tomuto stanovisku. Děkuji, pán Komusachos. Děkuji, děkuji, pane předsedo. <clears throat> Máme tedy zde stanovisko stanovisko, které podle mě by mělo být daleko jednodušší. Potom bychom nemuseli předkládat tolik pozměňovacích návrhů a máme jich teď 68. Jsou to návrhy, které nemůžeme všechny podpořit, poněvadž některé z nich pozměňují návrh směrnice, v podstatě neřeší ty slabé stránky a možná, že s některými těmito pozměňovacími návrhy bychom si vytvořili nové problémy. Tudíž většina pozměňovacích návrhů, kromě pole působnosti implementace, v podstatě se e, týkají témat, která jdou za rámec životního prostředí. Cílem bylo vylepšit stávající situaci, ale ne takovým způsobem, že bychom e, v podstatě si založili na budoucí problémy a neopravovali ty, které máme. Pozměňovací návrhy. E, apelují na to, aby studie se prováděly tam, kde skutečně existuje projekt, který má dopad na životní prostředí. Takže bychom to měli nějak zúžit, stenčit a velice pečlivě zvážit, co to znamená takové posouzení vlivu, kdo to bude provádět, jak to bude provádět a měli bychom 570 vyloučit, tedy tyto pozměňovací návrhy bychom měli vyloučit a také i Eh, jsou zde určitá témata, na kterých zatím jsme se nedohodli vůbec, že by tam byly potřebné nějaké pozměňovací návrhy. Opakuji, souhlasíme s určitými tématy, s určitými pozměňovací návrhy jako 71 eh, pana Kramera, protože v zásadě mm, on eh, se snaží precizovat pole působnosti a pokud jde o čtyři pozměňovací návrhy EPP, ty také by bylo třeba podpořit. Ehm, Paní Majsnerová, děkuji. Já tady hned navážu na to, co řekl pan Komucaky z pozměňovací návrhy 7 a 10. Tam to vidíme rovněž tak, že původní návrh komise je lepší. Jistě právě při transevropských přeshraničních projektech si přejeme, aby E, to netrvalo příliš dlouho, to je správné, ale komise jasně řekla, že v, některé, v některých případech by bylo možné to prodloužit o tři měsíce. To je limitovaná lhůta, není to nic nekonečného a musí se proto uvést jasné závažné důvody. Proto si myslím, že je to v pořádku a proto se mi semička a desítka moc nelíbí. A co se týče toho celého postupu, Koordinovaná metoda, to je jistě smysluplné, že tady postupujeme co možná nejvíce koordinovaně. Myslím si, že je dobré mít i společný časový rámek, který je třeba dodržet, protože to jsou, eh, pokud se jedná o přeshraniční věci. Ale pro nás a pro mou, tady pro mou frakci a pro mě není nutné, aby to byla ta táž instituce. Pokud na obou stranách eh, instituce pracují rozumně, tak si myslím, že by to měla, měla mít možnost to celé, jak se dovést dokonce v rámci koordinovaného časového plánu. A další věc, vím, že my členské státy i my mně říkají, že ani společný časový rámec není dobrý, ale já si myslím, že potřebujeme je se minimum evropské harmonizace, jinak prostě eh, ty přezaneční projekty i s hodnocením dopadu na životní prostředí nikdy nedotáhneme do konce. Další věc. Má frakce si myslím, že bychom tady neměli rozšíření v oblasti toho seznamu. Čím delší ten seznam bude, čím více faktorů tam bude, co se bude ověřovat, eh, společenský rozvoj, zdraví a tak dále, tak je vždy možné že tam něco zapomeneme a nebude to dostatečně důkladné, proto jsme řekli, aby to mělo analyzovat dopady na člověka, faunu a floru, to mi připadá mnohem logičtější, protože prostě pak tam podle těch okolností se to explicitně prověří, kde je to třeba. To předběžná analýza má být jednoduchá. Co se týče těch akreditovaných odborníků, které komise navrhuje, to si myslím, že se osvědčilo a prokázalo se, že existují odborníci, které v rámci eh, příslušného orgánu členského státu pracují, či dokonce u samotného developera, a že je možné, že se odborníci mohou ujímat takovýchto zpráv. Já si myslím, že to nemusí být nikdo, kdo je akreditovaný. Ti ostatní odborníci jsou rovněž kompetentní a pokud bychom měli akreditované, tak by to vlastně vedlo k vyzečování nákladů pro ty, kteří potřebují tedy prověřit ten soulad s životním prostředím. Je tam jeden kompromisní návrh, který nemůžeme podpořit, a to proto, a je to návrh 38 ten nemůžeme podpořit toto pozastavení těch peněz, pokud se nepostupuje společným způsobem. Je to pochopitelný nápad, ale já si myslím, že to není nápomocné realizaci, že to prostě není konstruktivní přístup. Děkuji, pan Kráme. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům za velmi konstruktivní diskusi, kterou jsme vedli. Nalezli jsme také některé kompromisy. Pokročili jsme, co se týče hluku leteckého železničního, to se musí zohlednit, to nebyl problém. Pak máme kompromis, který ne, asi spochybňová není, co se týkalo těch přeshraničních projektů. Tady my říkáme, že mají platit tatáž pravidla, která platí v jednotlivém členském státě, ale ta analýza má být přeshraniční, takže má být jedna analýza pro obě dvě strany, protože nemá smysl, aby na jedné straně to dopadlo tak, že tam bude dobrá studie dopadu na životní prostředí a na druhé straně je oblast Natura 2000 a tam se nic dělat nedá. A to už se stalo. Například ve Španělsku jsme eh, podpořili mnoha penězi eh, z Evropské unie eh, takovou dálnici přes Pireneje a vešlo to, vedlo to až k francouzské hranici a francouzi řekli, my to nechceme, my bychom si zničili krajinu. Pokud bychom bývali měli tu přeshraniční analýzu a svolení obou stran, tak bychom si ušetřili mnoho miliard, které bychom mohli investovat někam jinam, protože ta dálnice skutečně končí na hranici a pak jde dál nějaká malá silnička. Takže navíc ještě existují i přeshraniční přírodní oblasti, které jsou chráněné, takže já si myslím, že skutečně musíme mít na obou stranách té evropské hranice uvnitř Evropské unie tyto studie dopadu na životní prostředí. To si myslím, že přeci musí mož- být možné a pokud to budeme mít, tak celá věc se bude moci odvíjet rychleji. Není to překážka. A proč jsem v té věci tak citlivý? My jsme měli, byli na ostrově Gran Canaria, tam jsme si prohlédli úžasný přístav, kde EU investovala miliardy eur. A do posud do toho přístavu nezajela ani jedna loď, protože je tam příliš silný vítr. A tady musím si, že tady selhala ta studie. To je přeci katastrofa jak pro EU, tak pro Španělsko, když se postaví přístav, kam nemohou zajíždět vůbec, zaplouvat vůbec žádné lodi. A takto bych vám mohl jmenovat dalších 30 projektů mimo Německo, to chci podotknout, kde se nesmyslně investovaly evropské prostředky. Proto říkám, o přeshraničních projektů musíme velmi dbát o to, aby na obou stranách to bylo rozhodnuto pozitivně jak z hlediska financí, tak z hlediska politické vůle. I co se týče silnic, když na jedné straně ty peníze vynaložím špatným způsobem, tak prostě musím platit sankce. A na druhé straně je to stejné. Není to žádná dodatečná sankce pro přehraniční projekt. Jsou to pravidla, která platí v EU, ty se prostě uplatňují na obou stranách, ale pokud je to přeshraniční projekt, tak se to dělá společně. A to je ten kompromis, který si přejeme. Prosím tedy liberály, aby si znovu pečlivě zvážili, zda by přeci jenom s námi nemohli souhlasit. Děkuji, pane předsedo, pár poznámek a naváži na eh, to, co jsem řekla minule. Obecně si myslíme, že zde máme dobrý proces eh, posuzování vlivu na životní prostředí, který již existuje a v podstatě komise se snaží rozšířit eh, pole působnosti tohoto všeho, což v podstatě e, zpomalí ty projekty. To asi není správná cesta. Samozřejmě Eh, všechny místní orgány, které já znám, tak eh, pracovali s veškerou péčí na projektech a mm, pokaždé tedy u těch lokálních projektů zvažují různé dopady. Odpověď na to je, no prostě nemůžete rozšiřovat pole působnosti a dávat tam, přidávat další další projekty, protože pak to bude nákladné a ne, nikdo nebude dělat nic. My jsme hovořili již o privátním sektoru, to je velice dobré, když chcete zapojit soukromý sektor do určitých projektů, tak to bylo dobré, protože v podstatě eh, ti hm, přináší tu eh, peněžní stránku věci. A hm, tady Mm, asi to, jak se teď to navrhuje, to asi není zrovna dobrá cesta. A co ti licencovaní nebo akreditovaní experti? No ty přece již máme v členských státech a teď někdo je chce akreditovat, no komise je chce akreditovat, no tím se změní zcela ta kritéria pro e, osoby, které jsou e, znalci, experti a to znamená e, další nová licence nebo akreditace, to bude další náklad navíc. A potom samozřejmě, když se podíváte, na eh, povinné pole působnosti a eh, one stop shop, eh, jedno mm, správní místo, to zní sice krásně, ale přece to se bude týkat různých rezortů, ty projekty, jedno se týká životního prostředí, ptactva třeba, přírody a tak dále, takže to asi by nešlo je třeba si ujasnit, o co nám jde a já si nejsem jistá, zda to vůbec zítra podpoříme, eh, možná části, ale hm, podle nás tím se snaží komise rozšířit pole působnosti, v podstatě více kritérií, přísných kritérií, že nikdo nebude chtět vůbec, vůbec do toho investovat již. Tak je třeba si to ještě promyslet, ale hm, naše skupina tedy to nepodporuje, paní Ayala. Děkuji, pane předsedo. Jenom já bych chtěla objasnit, že všechno, eh, co se týče posuzování vlivu na životní prostředí, o tom jsme již hovořili v rámci finančního nařízení. A my jsme řekli, že především potřebujeme veřejnou konzultaci, která musí předcházet a musí eh, se týkat různých dimenzí tak abychom eh, nepoužili posuzování dopadu jako brzdu pro budování infrastruktury, protože to je problém. A mm, v podstatě to se mě týká konkrétně Pireneje, jak o tom hovořil pan Kramer, eh, takže to se ale vůbec přece netýká nějakých bilaterálních posuzení dopadu, ale to se týká jiných zájmů. Problém, který máme ve smlouvě mm, pro evropské sítě, tak tam se říká, že zde, mm, zde nemusí být eh, dohoda Evropské unie, ta přece je, ale dvou dotčených členských států, které se musí dohodnout na té infrastruktuře. A ten, kdo chce eh, zastavit růst na druhé straně jeho pohoří, pohoří, tak to může udělat. A zde, když hovoříte s pracovníky z Toulouse, tak kdybyste s nimi mluvili, tak byste pochopili, že eh, v podstatě mm, mm, eh, mm, lidé z eh, Toulouse, o ty nejde, ale jde o eh, ty, kteří mají eh, tam, kteří mají tedy tam druhé bydliště a v podstatě tedy takové mm, víkendové a nechtějí, aby je to tam ten provoz obtěžoval. Takže zde samozřejmě posuzování dopadů musí, to musí předcházet eh, veřejné připomínkové řízení, veřejné konzultace, ne aby každý stát si to vykládal, jak chce, jako třeba v případě tady Francie a tím brzdí rozvoj eh, druhé země. Did you come back in? A paní Meissner, chcete se k tomu ještě vrátit? Pokud ano, tak prosím stručně. No, ano, samozřejmě, velice stručně. Já chci jenom uh, potvrdit panu Kramerovi, že my jsme pro přeshraniční spolupráci, tak aby to bylo jasné. Ano, to je potřebné. Takže mm, pan Rampacis z komise. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. Když jsem tady byl minule, tak jsem zdůraznil, že jsme velice rádi, že e, navrhovatel no, zpravodaj podporuje e, cíle e, komise a plnizovací návrhy jdou tímto směrem. Já mám několik poznámek. Za prvé, pozměvací návrhy, které se týkají vyškrtnutí nebo z rozředění té otázky eh, jednoho kontaktního místa na IEA. E eh, a to my příliš nevítáme, tyto pozměňovací návrhy, zejména eh, v oblasti ten tří, protože tam je to velice relevantní, protože tam je hm, povinné tedy scoping a to je velice důležité. Uh, Eh, my eh, od začátku celého procesu si chceme eh, sednout společně, abychom jasně stanovili všechny kroky, ale také alternativy a také zdůraznili délku celého procesu, protože to je důležité z hlediska, z hlediska mm, efektivnosti. Tady je ta otázka IEA e One Stop Shop, to je také důležité pro další uplatnění velkých projektů. Pak jsou tady některé pozněvací návrhy, které eh, se například posilují to, co již existuje, nebo se obrací k veřejnosti. Dále pozněvací návrhy, které eh, posuzují sociální či ekonomické dopady podle této směrnice. Ano, takže ta myšlenka zní velice rozumně, ale Ehm, to není jenom otázka eh, rozšíření tady tohoto posouzení, ale je tady také otázka právního základu. Jde tedy o posouzení sociálního či ekonomického dopadu, to je prostě jiný právní základ. Eh, například, když posuzujeme dopad na zdraví či na obyvatelstva, to ano, to nám umožňuje eh, přímo zohlednit některé sociální aspekty. A v neposlední řadě pozňovací návrh týkající se přeshraničních projektů Eh, existuje úmluva, kterou eh, ratifikovaly státy EU, které, která umožňuje eh, státům eh, koordinaci, když jde o projekty přeshraniční povahy a umožňuje také určité takové posouzení. Ovšem podle tohoto rámce každý členský stát by měl vydat vlastní posouzení a vlastní povolení. Takže kdykoliv se na toto odkazujeme, je důležité ovšem také se odkázat na eh, pravomoci členských států. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Prosím stručně tedy. A já bych rád, abychom dodrželi čas. Ano, prosím, tedy směrem ke komisi. E, říkáte, že je jiná, jiná je možnost posouzení přeshraničních projektů, ale jaká by tady byla hierarchie, e, když e, tady dojde třeba k nějaké kolizi, eh, ke střetu. Evropské posouzení by bylo nad posouzením těch jednotlivých členských států, tak to by vypadala ta hierarchie. Prosím, pane ano, děkuji. Tady jsou dva typy situací. První situace je, že například je jaderný projekt v členském státě a pak je tady jiný členský stát, na který to může mít dopady. V tom případě eh, členský stát, kde je ten jaderný projekt, tak ten eh, provede to posouzení Eh, když je například projekt TEN-T, tady je několik členských států, které se účastní na tomto projektu, eh, pak eh, prostě třeba dva členské státy, tak v obou těch členských státech, kterým bude procházet třeba ta silnice, pak oba členské státy se posadí společně a Eh, postarají se o to, aby projekt proběhl podle jejich vlastních národních systémů. My eh, ve směrnici se snažíme eh, zajistit, že různé požadavky budou harmonizovány, například veřejná konzultace. Někde je to 15 dní, v jiných členských státech 30 dní, jinde ještě 45 dní. Takže my tady tomto pozněvacím návrhem říkáme minimálně 30 dní, maximálně 60 dní Eh, takže všechny tyto pozměňovací návrhy jsou velice relevantní pro ten případ a já myslím, že tady eh, mají zajistit rovné podmínky, zejména pro ty přeshraniční projekty. Když někdo musí schválit ten projekt, pak to rozhodně musí být ten minister té svrchované vlády, eh, v rámci kterého projekt probíhá, nebo když jde o ten T, tak například v tomto případě španělská a francouzská vláda, jsou to dvě země, kterých se týká projekt, ty musí schválit tento projekt. Eh, pak například eh, otázka vlastnictví, ta nepodléhá evropské mm, legislativě, nýbrž národní legislativě, takže tady tyto dvě země pak eh, jsou v tomto procesu zapojeny. Děkuji. Pane navrhovateli, chcete ještě něco říci? Děkuji, pane předsedo. Jak můžeme vidět, je to opravdu velice zajímavá diskuse. Na začátku eh, předchozí schůze, kde jsme diskutovali eh, eh, pozňovací návrhy, tak jsme se zaměřili na ten původní směr směrnice. Teď se to trošku odklání od toho tématu, ale když hovoříme o posouzení sociálních a ekonomických a environmentálních aspektů tohoto návrhu, tak eh, souhlasíme tady s návrhem komise. A diskuse, která proběhla, ovšem je s určitým časovým omezením, byla velice plodná. Řada užitečných pozměňovacích návrhů byla předložena a my bychom měli být schopni předložit stanovisko výboru Envy eh, včas. Děkuji stínovým navrhovatelům za jejich práci a děkuji také všem členům, kteří vystoupili v rozpravě. Děkuji. Děkuji, hlasovat budeme zítra, jak už bylo řečeno. A ve výboru NV 10. července. Takže to byly naše stanoviska. Máme ještě eh, vlastně víc pozměňovacích návrhů ke stanovisku pro výbor NV, než jsme měli u vlastní zprávy. Eh, Například Teď se pouštíme do dalšího tématu dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu. Pan Kramer. Nejdříve chci poděkovat eh, stínovým zpravodajům. Měli jsme plodnou debatu, nalezli jsme dobré kompromisy. A já jsem naplněn důvěrou, že se nám podaří vypracovat dobrou společnou pozici a přijmout ji. V zásadě je zpráva komise v pořádku, ale měli bychom požadovat jisté malé změny. Jak jsem řekl, měli jsme velmi dobrou spolupráci a nalezli jsme řadu kompromisů. Týká se to například posílení technologické neutrality. Díváme se na výsledky a nedíváme se na způsob, jaký, jak jich bylo dosaženo. Já sám o sobě tvrdím, že nejsem inženýr, ale prostě cíl je jasný. Emise se mají snížit a ty cíle, které jsme si vytkli, mají být splněny co nejlépe. Takže proto tam chci mít tu technologickou neutralitu. Rovněž jsme zohlednili, že v hospodářské soutěži jsou důležité i ty sociální podmínky, že není možné, abychom tady na úkor sociálního dumpingu, či respektive pomocí sociálního dumpingu dosahovali z těch výsledků. Důležitý pro nás byl hluk, Tady myslím, že v posledních dvou letech došlo zde ve výbory v celém parlamentu k velké změně. Dříve se hlukem nikdo nezabýval a nyní jsou všechny frakce proto, aby byl zohledněn. Poněkud jsem byl udiven, když mě kritizovali, že v mém návrhu jsem hluk nezohlednil dostatečně. O tom bych si před třema lety mohl nechat jet snít. A není to realita, já jsem příliš málo kritický, co se týče hluku. Takže to je hezký příklad toho, jak se dostáváme dál. I zde Eh, co se týče železničního hluku, je to také důležité. Já znám například v Berlíně takový železniční úcek, kde dokonce popraskala všechna okna kvůli hluku z vlaku, takže to je také důležité. A samozřejmě chování uživatelů nemůžeme upravit všechno. Máme tady samozřejmě zákony, techniku, ale i chování lidí se může změnit, to je důležité. A eh, k tomu se přidává ještě jeden aspekt, a totiž, že omezená mobilita hraje důležitou úlohu že musíme dát lidem se omezenou mobilitou šanci a zaručit jim šanci, aby mohli využívat prostředky veřejné dopravy. A dále potřebujeme výzkum, který se týká integrovaných eh, cestovní řetězců. I tady se došlo k poproku, například momentálně máte nabídku, že například, když jdete na dovolenou veřejnými dopravními prostředky, tak dostanete nějakou slevu. Takže to je taková pobídka, takový stimul. Celkově musím říct, že jsem přesvědčen o tom, že to bude dobrý výsledek. Těším se tady na příspěvky do dnešní zisku, zároveň na zítřejší hlasování. Děkuji. Pan Komocakos mm, za svého kolegu z EVP. Děkuji, pane předsedo. Já vám přečtu tady vyjádření kolegy. Jak dlouhé, prosím, to je? 20 vteřin. Tak to je výborné. Já se vždycky děsím, když někdo čte text někoho jiného, protože to má pak člověk pocit, že to musí přečíst úplně celé. Ne, ne, my jsme se koordinovali. Vy velice dobře známe váš názor na tuto věc, takže jsme se skoordinovali. Priority ze strany EPP pro evropskou strategii eh, dopravní technologie. To už bylo vyjádřeno v první diskusi. Pozměňovací návrhy ode mě a dalších kolegů. Eh, ty stručně, ty důležité body za EPP. Za prvé, řešení Ehm, do mobility ve městech, za druhé řešení hlučnosti. To je třeba brát úvahu již eh, v prvopočátku vyvíjení nových technologií, za třetí alternativní pohonné systémy, eh, za čtvrté ehm, efektivnost nákladů a přijatelnost pro přivětivost pro uživatele. Za šesté, eh, účinné logistické změny technologická neutralita, větší podpora pro malé a střední podniky, eh, velké zaměření na informace, vydávání lístků, prodej lístků. Děkujeme těm, kdo přispěli pozměňovacími návrhy k této zprávě a děkuji také Michaelu Kramerovi za výbornou práci i spolupráci na kompromisech. To je vše. Děkuji vám, pane Komucakos, to jsem vám velmi vděčný. SAD, pan Liberacký, eh, nebo jeho jménem, může být jeho kolega také tak stručný. Ano, děkuji, eh, pane předsedo. Já budu potřebovat tři minuty. Eh, musím omluvit pana Liberackého, který mě požádal, abych prezentoval jeho pozici jeho jménem. Za prvé chci poděkovat zpravodaji za dobrou práci a především vítám to, že zpravodaj zahrnul sociální dimenzi do kompromisu B. Mnoho pozměňovacích návrhů je velice užitečných, abychom měli dobře vyvážený eh, text z vlastní iniciativy, který se předá komisi. Vítám také to, že výzkum a vývoj a inovace malých a středních podniků jsou eh, hodně zapojeny do těchto fondů EU. Sedm pozměňovacích eh, návrhů má plnou podporu jakožto stínový zdraví, zpravodaj ještě přidávám několik dalších bodů eh, obecně. Za prvé, eh, hlučnost eh, emise zůstávají velice důležité nejen v železniční, ale i v jiných Eh, způsobech dopravy. A tady konkrétně otázka vibrací působených eh, dopravou. Eh, to je v jednom pozměňovacím návrhu. Za druhé, musíme se soustředit na výzkum a vývoj v železnici a to podrobněji, abychom měli udržitelné komponenty, abychom vyvíjeli infrastrukturu, která bude lepší 10, 30 a 74, tyto pozměňovací návrhy. Evropský satelitní navigační systém, jako je Galileo, by měl být součástí inteligentní eh, dopravy v Evropě. Myslím, že tady je velká poptávka po výzkumu a vývoji v této oblasti a proto je tady pozměňovací návrh 63. Děkuji. Děkuji, eh, paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Za prvé děkuji panu Kramerovi a za kompromisní pozměňovací návrhy, které předložil. My jsme o tom jednali a jsou nyní zahrnuty tak, jak jsme to také navrhovali za naši frakci. Chci zdůraznit, že kompromisní pozměňovací návrhy. Podporujeme tedy e, nutnost zlepšit intermodální e, aspekty v naší strategii, to musí být zcela jasné na celé evropské úrovni. Dále lepší zpráva Eh, dopravy, využívající různé technologie, aby se zlepšila eh, tato zpráva a odkaz na sociální aspekty, abychom eh, zabránili nekalé konkurenci a především, abychom odstranili některé překážky. Tady je odstavec, který se týká hlučnosti, o tom se tady již hovořilo, tady souhlasíme. <clears throat> Nutnost podpořit inovace a výzkum, eh, aby se také měnily zvyklosti při používání dopravy aby se používaly jiné typy u použití či služeb. Zdůrazňujeme, že <clears throat> podporování intermodálního eh, systému musí probíhat integrovaným systémem a také s elektronickou informovaností i ehm, prodejem jízdenek. Musí to být otevřený systém. Dále chci říci, že inovace i vývoj a výzkum se musí zaměřit na odstranění některých překážek, aby eh, byl ustaněn přístup uživatelů eh, k těmto postupům mobility dále. Zvláštní zmínkou si zaslouží ta potřeba, abychom eh, postupovali důkladně a abychom řešili problémy eh, osob eh, s nízkou, s omezenou mobilitou nebo s tělesným postižením, abychom eh, navrhovali inovující příležitosti a to by také vytvořilo nová pracovní místa, abychom pomohli těmto osobám s omezenou mobilitou. Hovoříme o tom často, ale stále ještě v evropském měřítku mně chybí, mm, chybí tedy řešení. Dále pozměňovací návrh 35, zapojení regionální regionálních a místních eh, orgánů a také evropské principy zprávy a řízení. A nakonec podpoříme také mimo jiné tu potřebu, aby eh, se uváděly příklady eh, osvědčených postupů, protože musíme začít sami před sebou, když chceme, sami u sebe, když začneme, co navržujeme. Paní Foster, ne, tak pan Rubix. Mr. Rubix, on behalf of the GUI. Rubix, Jā, paldies. Mēs uzskatām, ka tie priekšlikumi, kas tiek iesniegti. Návrh, který byl předložen, ten můžeme podpořit. Domníváme se, že určitě vnese větší jasno a pomůže řešit problémy. Já podporuji co právě řekl předřečník a budeme hlasovat pro. Děkuji. Děkuji komise. Paní Frederik, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo a že mi umožňujete přispět do diskuze za komisi. Výzkum a věda, to je jeden z hlavních pilířů eh, v Bílé knize o dopravě. Ceníme si práce zpravodaje, stínových zpravodajů a vašich kolegů z výboru REGI. Obecně vítáme hodnocení a doporučení v návrhu zprávy. Pomůže nám připravit naši inovační politiku v dopravě a stanovit si priority pro výzvy v dopravě do roku 2020. Horizont 2020. Asi víte, že zde došlo ke škrtům na rozpoč- v rozpočtu na výzvy dopravy, jak i řekl výbor ITRE, což je škoda, protože komise navrhla určité alokace, které, se, e, které měly pomoci realizovat strategii podle Bílé knihy. To je něco, co vy jste jako výbor pro dopravu zcela podpořili. Zde v dopravě nás čeká řada problémů, pořád ještě zde máme ten 60% cíl, pokud jde o snížení emisí, což znamená další vědu, výzkum, investice do motorových vozidel a znamená to i Eh, vyvíjet eh, nový koncept mobility v městech. Mobilita, to je potřeba občanů. To si také vyžaduje základní změny v otázce inovativních řešení a jejich realizace nyní budeme eh, eh, uzavírat dohodu o TNT, ale musíme zajistit, aby inovace tam byla základní komponentou. Podporujeme i konkurenceschopnost našeho dopravního průmyslu. Řada evropských eh, podniků se zapojuje do otázky nejenom výbory, do výboroby, výroby, ale do zprávy infrastruktury a tak dále. My musíme zajistit, že systém dopravy bude eh, podporovat evropskou eh, ekonomiku a konkurenceschopnost. A pouze s tím původním rozpočtem se nám podaří zachovat tento cíl a tyto politické cíle. Pouze s navrhovaným rozpočtem budeme schopni podporovat i nejlepší evropský výzkum, a budeme moci i podporovat různé skupiny, eh, eh, zranitelné skupiny v populaci, podporovat inovace na straně malých středních podniků. To je pouze pár příkladů. Děkuji. Michála chce něco doplnit ještě? Natürlich. Ano, děkuji za ty informace. Já jsem na začátku nepopsal vše, ale nyní si myslím, že máme komplexní představu o té zprávě. Děkuji ještě jednou za dobrou spolupráci a budu stručný, řeknu prostě děkuji. Děkuji, hlasovat se bude zítra, tím se dostáváme na konec programu pro schůzi výboru a za pět minut začne schůze koordinátorů. Děkuji.